Dear colleagues, it is... Uh, Vážení kolegové, je na čase, abychom začali. Začnu i hned bodem jedna a to je přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou námitky, tak můžeme přijmout návrh pořadu jednání bez změn. Pak můžeme jít k bodu dvě a to je sdělení předsedy. První se týká případu GDEM. Máme jedno korigendum postoje Evropského parlamentu z 13. ledna k návrhu Evropského parlamentu a rady k OGM. Um, po eh, jazykovém ověření ve všech jazycích jí podle článku 231. Ehm, bylo to zasláno všem členům ve středu a pokud nebudou námitky, tak eh, do konce dnešní schůze, tak korigentum bude přijato a bude předáno eh, parlamentu na příštím únorovém zasedání. Bod dvě, workshop o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě, včetně antimikrobiální rezistence a dalších témat, proběhne 24. února od 13 do 15 hodin. Eh, v kontextu zpráv eh, zpravodaje pana Nelíčeho. Bod 3. Meziparlamentní schůzka s účastí členů národních parlamentů eh, týkající se mm, mm, Paříže, cestovní mapa k nízkokarbonové Evropě proběhne v pondělí 30. března odpoledne. Ehm, neformální pracovní skupina ehm, zvolila paní, na, paní Svice a pana Kaput jako místo předsedy. Pracovní skupina se skládá z jednoho člena za každou frakci a e, dalších a členů Envy. E, v tuto chvíli je tlumočení k dispozici do 22 jazyků. Z, jako obvykle dokumenty jsou k dispozici elektronicky e, přes aplikaci e-meeting a bude e, streamováno. Výsledky koordinátorů. Ehm, doporučení koordinátorů e, z 22. Ehm, ledna byly elektronicky cirkulovány. Pokud nebudou námitky, tak eh, budou považovány za schválené a tím můžeme dojít k dalšímu bodu, eh, což je hlasování. Eh, k hlasování. Mm, první bod volba místo předsedu pracovní skupiny pro zdraví. Na se 22. července koordinátoři rozhodli, že vytvoří tuto pracovní skupinu po rozhodnutí koordinátorů, místo předsedo, mm, spolupředsedající této pracovní skupiny budou zvoleni jejími členy. Návrhy ehm, byly stanov... lhůta pro podání návrhu byla 26. Eh, ledna. Dostali jsme pět různých kandidátů za GUE, paní Tilonen, za EPP pan Pederle, za EKR pan Piega, za zelené paní Rivazy a za socialisty paní Vilmot. Chci se zeptat kandidátů, za souhlasí s nominací. Ehm, ještě to musíme, ještě čekáme mm, od pana Péderle a paní Rivazy. Um, Eh, souhlas, souhlas tedy mm, s nominací, takže jsou, jestli souhlasíte, ano, pan Běcha, ano, pan Vimot, ano. Dále vás musím informovat, že eh, hlasovací dokument byl distribuován eh, také vás musím informovat, že hlasovat mohou pouze plní členové. Pokud někdo není přítomen, někdo z nich může být nahrazen podle standardního postupu. Každý člen, který hlasuje, má jenom jeden hlas. Můžete hm, zaškrtnout eh, zaškrtnutím jednoho jména. Ehm, také Eh, na konci hlasování tedy um, zkontrolujeme ty karty a potvrdíme výsledek nebo prohlásíme výsledek hlasování na konci um, hlasovacího, uh, hlasovacího období, pak, protože se to bude muset počítat. Takže pokud můžete hlasovat, tak prosím, můžete pozbírat hlasovací kartičky. Jedna minutu, jednu minutu nechám na ten sběr těch karet. going to go fast. Okay, we can go to the next. Takže můžeme přejít k dalšímu bodu, což je hlasování o udělení absolutoria za rok 2013, souhný rozpočet EU, Evropská komise. Můžeme začít hlasovat. Začneme pozměňovacím návrhem 1, kdo je pro, proti, zamítnuto. Návrh 2. Proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 3, oddělené hlasování. Hlasujeme nejdříve o první části, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 5 pro, proti, zdrželi se, ověříme to elektronicky. I'm sorry, Mr. Sherman. Omlouvám se, pane předsedo, ale nemám sebou kartu pro hlasování. Mohu hlasovat um, zvednutím ruky? Hlasovali jste všichni? Hlasování ukončeno. Přijato. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Závěrečné hlasování hlasujeme elektronicky. Hlasovali jste všichni? Hlasování ukončeno. Přijato. Nyní udělení absolutoria za eh, rok 2013 Evropská agentura pro léčivé přípravky, pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, závěrečné hlasování elektronicky. Hlasovali jste všichni? Dobře, hlasování ukončeno. Přijato. Eh, bod 6. Absolutorium 2013 ECDC. Eh, e bod číslo 7 pořadu jednání. Pozměňovací návrh číslo 1 bude pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Závěrečné hlasování, hlasujeme elektronicky. Hlasovali jste všichni? Hlasování ukončeno. Přijato. Bod číslo 8, pořadu jednání. Absolutorium za rok 2013. EFSA. Nejdřív budeme hlasovat o kompromisu číslo jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, eh, přijato. Pozměňovací návrh 4, hlasování bude oddělené, nejdříve první část, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 5. Tam je ústní pozměňovací návrh. Máte námitky vůči ústním pozměňovacím návrhu? Ano, socialisté jsou proti. Pokud se nemýlím, tak je jich více než čtyři. Tím pádem o ústním pozměňovacím návrhu hlasovat nebudeme. Budeme hlasovat o původním změní pozměňovacího návrhu 5, eh, bez toho ústního pozměňovacího návrhu pro, proti, přijato. Eh, závěrečné hlasování elektronicky. Avete votato tutti? Hlasovali jste všichni? Hlasování ukončeno. Přijato. Bod 9 pořadu jednání, což je udělení absolutoria za 2013, Evropská agentura pro chemické látky, pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvojka pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Celkové hlasování, hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, hlasování ukončeno, přijato. Bo číslo 10 pořadu jednání, udělení absolutoria za 2013, Evropská agentura pro životní prostředí a pozměňovací návrh číslo 1, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, hlasujeme odděleně ve dvou částech, nejdříve o první části, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Závěrečné hlasování, hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Přijato. Bod 11. Stanovisko kolegy Gramatika Kise k evropskému semestru. Pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 5, hlasujeme ve dvou částech. Nejdříve první, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 6 pro, proti, zdrželi se, ověřím elektronicky. Hlasování ukončeno. Pozměňovací návrh je e, zamítnut, e, protože ještě musíme započítat naši kolegyně, která hlasuje zvednutím ruky a ta je proti. Takže 33 ku 33. E, pozměňovací návrh číslo 7, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 10, pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 9, pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 11, pro, proti, zdrželi se přijato. 12, pro, proti, zdrželi se přijato. 13, pro, proti, zdrželi se přijato. 14, pro, proti, zdrželi se, přijato. Patnáctka, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 17, pro, proti, zdrželi se, ověříme elektronicky. Hlasovali jste všichni? Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Šestnáctka. Bude pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 18. Bude pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 19 a 20, ty jsou totožné, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, ověříme elektronicky. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 22. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 23. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 24. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. 25. Pro. Proti. Zdrželi se. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali jste všichni? Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo 1, kde je pro, Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis číslo 2. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 35. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 38. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. Hlasujeme o celém stanovisku elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Přijato. Adesso abbiamo il voto Nyní budeme hlasovat elektronicky o ústní otázce komisi k strategii eh, v oblasti alkoholu. Je to bod číslo 12 a hlasujeme eh, elektronicky. Bod 12 pořadu jednání. Hlasovali jste všichni? Máme tady jednoho poslance za EFDD navíc. Dobře, v pořádku, hlasování ukončeno. Schváleno. Jednomyslně. I have to announce the result. Měl bych oznámit výsledky hlasování u pracovní skupiny, nebo za pracovní skupiny, a je to 61 hlasujících členů, 19 pro hlasů pro paní Velmot, 17 pro pana Petrleho, 10 hlasů pro paní Rivasy, 7 pro panu Piega, pana Piega, 5 paní Kilonen a 3 nevyplněné hlasovací lístky. Takže máme dvě zvolené osoby, paní Vilmot a pana Petrleho. Okay. Now we can go to the item 13. Můžeme přejít k bodu číslo 13 našeho pořadu jednání. Jde o návrh usnesení ke strategii v oblasti alkoholu. A já rovnou předám slovo jako spolu sponzorovi návrhu tohoto usnesení za EPP dávám slovo panu Číriovi. Děkuji, pane předsedo. Díky patří všem kolegům, kteří pracovali a pracují v těchto týdnech na návrhu tohoto textu. Je jasné, že se jedná o téma, které je velmi citlivé, důležité, což je strategie, kterou musí přijmout naše Evropa proto, abychom omezili na minimum a v případě úplně, případně úplně eliminovali škody, které jsou způsobeny eh, nadměrným pitím alkoholu. Tento návrh usnesení vychází z celé řady předpokladů, vychází ze statistických údajů které jsme historicky schromažďovali o škodách, o, které způsobuje alkohol. E, často je, často je to na úkor životu, poškozuje to zdraví a samozřejmě to sebou nese také ekonomické náklady v oblasti e, zdravotní péče. A zejména jde o skutečnost, že když hovořím o alkoholu, tak velmi často Hovoříme o sociálních situacích, kdy eh, se to týká slabých, zranitelných osob. Často jde o nezletilé v případě bytí alkoholu nebo eh, nějak sociálně znevýhodněné osoby. Takže je to téma, kterému je třeba věnovat maximální pozornost. Jaké jsou klíčové body tohoto usnesení? Ano, my si myslíme, že v zásadě jde o potřebu diverzifikovat. To znamená nemyslet si, že situace v oblasti alkoholu, tedy nadměrné pití alkoholu, je situace, kterou můžeme řešit v celém světě, v celé EU úplně stejně. Jestliže totiž zanalizujeme historii různých zemí, sociální aspekty, kulturní aspekty, tak je jasné, že přístupy v jednotlivých státech se liší takže musíme diversifikovat a my musíme vzít v potaz tyto rozdíly, tak abychom eh, se vyhnuli eh, takovému šeléku nebo jednotnému receptu na úplně odlišné situaci. V prvním případě jde o to, že je třeba vyhodnotit, ehm, jak to je s přístupem k alkoholu. Například něco jiného je, jestliže jde o eh, víno někde v oblasti Středomoří, Mm, tak se k tomu bude přistupovat jinak než v případě jiného typu alkoholu v jiné části světa. A je třeba eh, myslet také na přístup, který eh, vychází z gastronomie a kultury, eh, například ve Středomoří nebo naopak v severu, na severu Evropy je ten přístup úplně jiný, takže to hodnocení potom bude jiné. A tato potřeba eh, vede k těm klíčovým bodům usnesení a sice jde o kapacitu diversifikovat. To znamená, musíme provést správnou, přesnou analýzu, která reálně vyhodnotí, jak eh, je vnímán alkohol a jeho pití v různých členských státech a zejména by mělo jít o přístup, který nebude mít sklon k zakazovat alkohol nebo ho demonizovat, ale mělo by jít o osvětu, jde zejména o děti ve školách, o mladé lidi, nezletilé a tak dále, protože si myslím, že to je velmi důležité a prokazují to také statistické údaje. Nejde o to alkohol zakázat, ale jde o to informovat, aby lidé dávali pozor. Mm, komise v této věci měla postupovat také ve věci etiket ehm, alkoholu. Bylo to staženo z, té celkové, z celkových předpisů eh, označení potravinových prostředků. Nicméně eh, do loňského prosince komise měla předložit zprávu a na základě toho my jsme měli zvážit, zda eh, je vhodné rozšířit ustanovení pro označení potravin také alkohol nebo ne. To znamená, ty klíčové body jsou rozdílnosti v kultuře, v přístupu, rozdílnosti mezi národy, to znamená eh, sociální, společensko-kulturní aspekty, které se liší, pak osvěta ve školách, osvěta mezi mladými lidmi a ehm, pak, ehm, pak tady samozřejmě máme eh, skupinu dětí a těhotných žen, kdy eh, pití alkohol pití alkoholu je něco úplně jiného. A potom ještě velkou pozornost je třeba věnovat mm, eh, věnovat eh, řízení automobilu pod vlivem alkoholu. Máme v této oblasti eh, různé předpisy v jednotlivých státech. V některých státech mají nulovou toleranci vůči alkoholu při jízdě, v některých jiných státech máte jinou toleranci některých zemích mají úplně jinou kulturu, takže je třeba respektovat předpisy dané země a jejich legislativu, ale zároveň bychom měli mít přístup, který bude vycházet eh, z obrovské úmrtnosti, která je způsobena eh, nehodami na silnicích eh, v důsledku jízdy pod vlivem. Ještě poslední úvaha na závěr. Jaké je naše stanovisko? Nechceme brát v potaz otázku zdanění alkoholu eh, podobně jako například u tabáku. Nemyslíme si, že by to byl správný přístup. Jednak kvůli těm velkým rozdílům máme také jinou legislativu, jinak se používá alkohol než tabák a tak dále. Ale kromě toho eh, máme určité údaje, data a kdo by měl zájem, tak se může na ty údaje, na statistiky podívat a ty opravdu mají velkou vypovídací hodnotu a ukazují, že v případě, kdy došlo ke zdanění alkoholu eh, a zvýšila se cena, tak to nemělo vůbec žádný dopad na eh, konečného spotřebitele. Dokonce efekt byl úplně opačný, čím vyšší cena, tím větší spotřeba. Takže to jsou body, které bychom chtěli vzít v potaz Jinak eh, si myslím, že návrh usnesení je vyvážený a mm, závěrem bych chtěla říci, že eh, bychom měli pokračovat v dobré praxi, kdy funguje eh, fórum, které nám umožňuje si sednout za jeden stůl. Jednak tam jsou uživatelé, tedy spotřebitelé, a na druhé straně jsou výrobci, a to pod dohledem institucí. Tento kulatý stůl, to fórum eh, fungovalo výborně a myslíme si, že je takový, takový osvědčený postup, který by mohl eh, fungovat i nadále, i uvnitř členských států. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nyní pan Belmot. Thank you very much. Děkuji vám. Eh, děkuji také za podporu na řávotnické skupině. Eh, já jsem strašně ráda, že máme tuto debatu, poněvadž my jsme na této rezoluci pracovali už v minulém parlamentu, ale kvůli volbám jsme to už nestihli dopracovat. V této rezoluci vyzýváme komisi, eh, aby eh, se přizpůsobila nové alkoholové, respektive protialkoholové strategii. Ta předchozí strategie byla z roku 2012 a vybudovala konsensus po celé Evropě, že je třeba se zabývat eh, problematikou alkoholu. Zapojil se do toho postupně více a více členských zemí a teď je čas na novou strategii. Třeba eh, jak můžeme přiznat více zdrojů eh, na potírání spotřeby alkoholu doma, dostupnost alkoholu, jestli na to můžeme jít přes ceny, také třeba označování eh, alkoholických nápojů a pravidla pro toto označování. Protože my se podíváme na eh, nařízení o eh, jiných potravinách, tak alkoholu se netýká a já nevím, proč by to tak mělo být. Čili já si myslím, že nebo takto my jsme si přáli, že eh, do konce roku 2014 budou pravidla na potraviny eh, rozšířena i na alkohol, ale zatím o tom nemá žádnou zprávu. Eh, také je tady problematika alkoholu za volantem, alkohol v těhotenství, alkoholismu nezletilých. A taky je důležité, mm, eh, důležitý energetický obsah, čili kolik kalorií ten či onen nápoj má. Mnozí říkají, že je to příliš obtížné a vzhledem k tomu, kolik těch informací stejně se musí zveřejňovat, nemůže to být přece až tak, důlež, tak těžké. My se tady nesnažíme zakázat alkohol, zabránit lidem v pití alkoholu, změnit tradiční kulturu nebo demonizovat alkohol, případně eh, není to namířeno ani proti vinařům. Já si taky ráda dám skleničku. Jde skutečně čistě o otázku veřejného zdraví a jak zde dále eh, postupovat. Čili my se snažíme v Evropě eh, provádět eh, prevenci nemocí, takže taky prevenci, proč ne prevenci nadměrného pití alkoholu, které je škodlivé. Eh, my si tady přejeme, aby tato rezoluce vyzněla jako silná a abychom vyslali jasný signál. Děkuji vám. Děkuji. Pan Faria nyní. Graças, Presidente. Bom, eu queria também começar por agradecer aos meus colegas que... Děkuji, pane předsedo. Eh, taky eh, bych chtěl poděkovat kolegům, kteří pracovali na tomto konkrétním návrhu a to velmi aktivně. Eh, my víme, že zneužívání alkoholu e, je zdrojem nemocí a předčasných umrtí. A e, ekonomický dopad je 155 milionů eur ročně. Evropská e, protialkoholová strategie, ta první byla dovršena v roce 2012 a teď je rok 2015 e, a komise by měla obnovit Eh, svůj, své odhodlání nebo svůj závazek boje proti alkoholu. Spotřeba alkoholu je v evropských společnostech hluboce zakořeněna a má své dopady sociální a ekonomické. Umírněná spotřeba je v pořádku, ale také existuje nemírná spotřeba spojená s problematickým chováním. Pak jsou zde také eh, různé dopady alkoholu na různé eh, sektory obyvatelstva. Eh, problém je třeba alkoholismus mladých. Měli bychom se zaměřit na to, v jakém věku se mladí lidé pouštějí do konzumace alkoholu potřebujeme použít také vědecká data. Chtěl bych zdůraznit to, že potřebuje nástroje, které budou podporovat e, osvědčené postupy a vyhodnocovat přijatá opatření. E, bez koordinovaného úsilí členských zemí, jako je třeba označování alkoholu eh, by mohlo vytvářet bariéry na společném trhu a to je třeba se vyhnout. Já si myslím, že tato zpráva je vyvážená a jak bylo řečeno, neměli bychom se stavit k alkoholu stejně jako k tabáku, protože eh, máme vědecky dokázáno, že sklenice vína, zvláště červeného portugalského, je dobrá na srdce a oběhový systém. Já tedy doufám, že eh, pokud budou otázky, budeme schopni se o tom do detailu pobavit. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji vám také za upozornění na portugalské víno. A nyní paní Killing. Eh, je tedy překvapením, ale máme, máme i eh, britské víno. Většinou eh, bílé, ale dobré. Já hovořím nyní za pana Preca, který tady není. My se na to díváme podobně tedy že alkohol eh, působí určitý problém a je to třetí největší příčina úmrtí, kterým by bylo možno zabránit. A také eh, souvisí s mnohými zdravotními otázkami, jako je diabetes nebo obezita. A ty nás zajímají v tomto výboru. Nicméně také eh, bychom Eh, měli připustit, že jakkoliv to slovo nemám ráda, tak jsou eh, jakési rozdíly eh, tradic, kultur. A ty kultury jsou hodně rozlišné, čili opravdu bychom si nepřáli, aby tady bylo cosi, jakési, jakási jednotná regulace. Ponechme to na členských zemích. Čili jaká je naše role? Já si myslím, že eh, my máme co mluvit do označování. Já jsem zejména pro označování výživného energetického obsahu, zejména tedy ty kalorie. A eh, také zdůrazňování nebezpečnosti eh, nadměrného opíjení, to eh, víme tedy, eh, jak to může být škodlivé zejména pro mladé lidi a děti. Ono totiž tady nejde o celkové množství alkoholu, které se spotřebuje. Ono celkově klesá, ale jde o to, jak se k tomu přistupuje, při jakých příležitostech. Mnohí to vidí jako britskou chorobu, Eh, což tedy já o tom nerada tak to mluvím, ale každopádně je to fenomén, který u nás existuje. Eh, každopádně bychom eh, neradi, aby jsme ke každé drobnosti měli masivně legislativu. Alkohol a tabák se často konzumují společně, ale samozřejmě jsou to dvě naprosto rozlišné věci s tím, že Eh, mírné používání alkoholu je v podstatě prospěšné. Ale eh, pokud se to přehání a pokud jde tedy o to opravdu o takové ty piatiky, jak jsme řekli, tak eh, s tím je třeba něco dělat, ale ne formou nějaké rigorózně legislativy. Já bych byla třeba pro to, že mm, ano, my jsme tady hovořili o eh, jak se o eh, cenách minimálních jednotek, ale tady, tady, tady mm, eh, zatím to není dostatečně prokázáno, takže já bych se tomu ráda zatím alespoň vyhnula. Jinak mm, celkově jsme pro takovou tu strategii citlivého přiměřeného přístupu a děkuji a teď pan Pelišíny. Dobrý Děkuji, pane předsedo. Toto usnesení ukazuje na velmi vážný problém, to jste řekli všichni, a požaduje po komisi, aby věnovala veškerou potřebnou pozornost tomuto tématu. Jde o opravdu důležitou politickou věc, protože strategie byla přijata v roce 2006 a už vlastně 2002 byla ukončena. Já jsem se chtěl zapojit do návrhu tohoto usnesení spolu s kolegy z ostatních frakcí a chtěl bych eh, eh, vést k uvědomilému eh, kritickému užívání produktu. A tady jde o to si stanovit správnou linii hranici mezi běžným pitím alkoholu a mezi nadměrným pitím alkoholu. Takže ta nová legislativa by měla zohlednit různá specifika a komplexity pití alkoholu na různých území. Jestliže Ehm, pití na hlavu u osob nad 15 let je 10,74 litrů, tak například v Itálii, to byl evropský průměr, a abychom si to srovnali například s Portugalskem, tak eh, Itálie někde mezi posledními místy, asi 6,94 litrů na hlavu. A přesto patří k jedním z největším producentů, mezi tři největší. Ehm, spotřeba alkoholu už několik let klesá. A pokud jde o vývoz, tak čtvrtý největší vývoz je právě v oblasti vín, likéru a tak dále. Jde o um, vývoz produktů od mikropodniků, malých podniků a tak dále. To znamená, my bychom chtěli najít eh, rovnováhu, tak abychom eh, se efektivně eh, vyvarovali negativních vlivů, ale nepoškodili eh, malou produkci. A chtěli bychom využít například eh, zkušenosti ze severu Evropy, kde bychom se mohli inspirovat nějakými zajímavými přístupy v této strategii. Konečná Zase paní Konečná chce vzít slovo. Ano. Může, my jsme rádi, že eh, před sebou máme tento text, který je podle nás velmi vyvážený a upozorňuje na velmi závažné téma. Jak tady už eh, říkali předřečníci, ono se někdy spojuje eh, užívání návykových látek a teď myslím nikotinu, respektive kouření a alkoholu. Já si myslím, že spojeme nespojitelné, protože není jiná návyková látka než alkohol, při jejíž konzumaci dochází k tolik... Uh, sorry, one moment. We have one problem with a French... French. Okay, probably we can... Okay, thank you very much. Uh, jiná návyková látka než eh, alkohol, při jejíž konzumaci dochází eh, k rozpadům rodin, k tolika násilným trestným činům a k tomu, že eh, si vlastně nedovedeme vůbec domyslet ty sociální důsledky, které ta droga má. Já si vůbec nemyslím, že se to dá srovnávat s kouřením, respektive s tabákovými výrobky z toho nevyplývá, že bychom chtěli nějak striktněji omezovat tyto věci. Z druhé strany musíme se na to zaměřit, protože je řada členských států, kde, tato, eh, kde užívání alkoholu není jakkoliv omezeno. A ta jedna jediná věc, která nám tam eh, zatím chybí v celém tom textu a na kterou bych chtěla upozornit, tak je reklama na alkoholické výrobky. Já si prostě domnívám, že Eh, nejde o tradice nebo kulturu. Jde o to, že ve chvíli, kdy malé děti jsou od počátku svého života konfrontovány prostřednictvím televizních obrazovek s tím, že pití alkoholu je něco normálního, tak eh, v tu chvíli dochází k tomu, že to také tak berou a pak je to jenom o tom, jestli to udrží v nějakém normálním formátu, anebo jestli spadnou do té, eh, do té druhé skupiny, kdy Eh, kdy se z nich stanou prostě alkoholici. A já vůbec nevidím důvod, proč by měly reklamy na alkohol být v jednotlivých členských státech. Vůbec nevím, proč bychom tento biznis tímto způsobem měli podporovat. A hlavně vůbec nevidím důvod, a to si myslím, že je druhý velmi vážný problém, byť je to v tom textu částečně zmíněno, ale přesně v opačném slova smyslu, kdy v tom bodě 22 je, eh, že musíme provádět eh, strategie podpoře zdravých životních návyků, včetně sportu a rekreačních činností. Prosím, uvědomte si každý z vás, kolik různých sportovních zápasů a fotbalových a hokejových a já nevím jakých podporují dnes alkoholické firmy. A jak je zcela standardní a běžné, že tyto alkoholické firmy jsou potom při těchto zápasech na očích nás všech, včetně těch dětí, eh, po celou dobu, kdy se tyto zápasy konají. Já si myslím, že je to vážný problém, protože podvědomě dostáváme do uh, hlavy eh, našich dětí to, že je to normální a já si myslím, že pití alkoholu není úplně normální, tím nemyslím, že si každý, nebo většina z nás možná rád nedá dvě deci, ať už portugalského, anglického, nebo já musím říct českého dobrého bílého vína. Můžeme v tom někdy udělat tady nějakou soutěž, kdo z nás je na tom líp. Ale eh, je to o tom, že podvědomí těch dětí nemůže připouštět to, že pít alkohol je normální. A takže bych poprosila uh, aby eh, ještě v rámci té, té zprávy bylo daleko více, eh, nebo ta zpráva byla daleko více zaměřena právě na reklamu na alkoholické nápoje, protože je to něco, co v normální společnosti prostě nemusíme mít a myslím si, že to nepři, nepřináší nic pozitivního. Děkuji. Madame Sommer. Děkuji vám, paní Sommer. No tak eh, zakazovat eh, reklamu to vždycky je takové, eh, nevím, to zatím ničemu nevedlo a já nevím, jestli prostě ty děti a reklama se má tedy dávat do souvislosti s alkoholem. Ale samozřejmě musíme taky dbát na to, že sport potřebuje podporu a e, já myslím, že bychom to neměli tedy zásadně jednoznačně zakazovat, nejsme tady v Turecku. E, jinak tedy e, k té rezoluci, myslím si, že ten návrh se mně docela líbí. K úvodnímu bodu o bych chtěl něco říci. Tam se říká, že nařízení o potravinách Eh, v podstatě eh, jakoby vylučuje alkohol eh, ze svého dosahu působnosti, ale to není tak docela pravda. Například je třeba povinně uvádět obsah alkoholu a také je tam řečeno, že se tam nemusí uvádět pouze Eh, výživná nebo výživová hodnota a složení tedy, eh, pokud se týče těch přísad a příměsí, které se tam eh, dávají, čili ne, tak nějak to je. Chtěla bych ještě říci, že když budeme uvažovat o kalorické či výživné hodnotě, tak v nařízení o pod o informací o potravinách eh, předepisuje, že se musí uvádět hodnoty na 100 gramů nebo na 100 ml, což třeba eh, u vína, u piva může být v pořádku, ale u tvrdého alkoholu je to nebezpečné, podle mého názoru, eh, poněvadž pak mohou existovat spotřebitelé, kteří si hm, myslí, že tedy ty 100 ml nějaké pálenky, že to je naprosto v pořádku. Čili já si myslím, že tady bychom eh, mohli zvážit, jestli by se to nedalo upravit trošku nějak jinak, protože to se mi zdá nebezpečné. Jinak další věci z této zprávy. Eh, já se domnívám, že eh, ta zmínka Eh, toho, že by se měla uvádět minimální cena, že to bychom měli tedy škrtnout. Zatím s tím nemáme vůbec žádné zkušenosti, čili eh, to raději ne. No a eh, navíc tedy to jsou věci, tedy ceny daně, to patří do sféry členských zemí a členské země si s tím tedy docela dobře radí daří se jim odvracet lidi od určitých eh, druhů alkoholických eh, nápojů, jako jsou třeba alkopops. Celkově eh, je třeba ještě si také uvědomit, že v této zprávě tady jsem, že bychom do ní neměli vpouštět čísla globální, ale spíše jenom evropská, tedy z Evropské unie. A u čísel je třeba ještě říci také to, že podle toho, co vím já, eh, tak ten údaj, eh, já nevím, 10 tisíc eh, úmrtí na silnicích v souvislosti s alkoholem, to už není pravda. Pokud vím, tak to číslo, myslím, kleslo na polovinu, kolem 5 tisíc. No, to bych chtělo ale ještě jednou prověřit, ale bylo by dobré mít tam aktuální číslo. Pokud se týče varování, tak v jednotlivých členských zemích existují úpravy a já si říkám, neměli bychom to členským zemím přenechat. Eh, také eh, si říkám, eh, k čemu jsou takovéto Eh, taková to varovná upozornění na lahvích. Eh, ono se to nepije eh, z lahve. Čili tady jsem tak nějak nerozhodná, jestli a další věc také, jestli speciálně upozorňovat těhotné ženy, že by neměly pít alkohol, to možná by stačilo nechat zdravotníkům a lékařům. No, čili já nevím, no a jak říkám, prostě to požívání z lahve také eh, není zrovna obvyklé. Ještě bych chtěla upozornit na jeden rozpor. Na rezoluce na jedné straně říká, že dosávadní strategie o tedy proti zneužívání alkoholu byla úspěšná a na druhé straně se žádá nová. E, ptám se, e, je nutné vymýšlet novou strategii, jestliže můžeme prokazatelně říci, že ta stará funguje? Možná, že e, kdybychom nevymýšleli nic nového, tak by to pomohlo například členským zemím uspořit tu a tam nějaké prostředky Eh, v sociální oblasti a tak dále. Eh, prostě eh, v návrhu rezoluce je tento rozpor a my bychom se na to měli ještě jednou podívat, protože do rezoluce mm, rozpory tedy nepatří. No a jinak jsem velice ráda, že bylo tady řečeno, že Eh, členské země mají velice eh, různé tradice požívání alkoholu a to znamená, že eh, problémy, který, problémy, které jsou třeba masivní v některých zemích, tak není třeba ani vhodné řešit tím, že to budeme plošně proti tomu bojovat po celé Evropské po celé Evropské unii a to by občané zase nemuseli dobře chápat a odraceli by se eh, k pravicovým extremistům. Děkuji vám. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Neću eh, kolegi... Pane předsedo, já nebudu opakovat ta čísla, která již byla zdůrazněna Eh, eh, je to eh, signál, že Evropská unie by měla něco podniknout. Pak jsou tady jiná čísla, čísla, která souvisí s alkoholem. To, že do HDP přitékají miliardy. Každý pokus o redukci negativních důsledků spotřeby alkoholu narazí na odpor. Proto bychom měli mít politickou odvahu říci, že zdraví lidí, především dětí a mladých, je důležitější než zisk. Je mnoho známých faktů o spotřebě alkoholu Ehm, játra ženy eh, zpracovávají alkohol eh, třikrát mm, hůře než eh, játra u muže. To znamená, že žena se může stát chronickou alkoholičkou s menším množstvím alkoholu. Na druhé straně některé věci jsou důležité a měli bychom se na ně zaměřovat. Například spotřeba alkoholu je vyšší v bohatších zemích než v chudších. A chudší populace trpí víc, pokud pijí alkohol. Já se připojuji ke kolegům, kteří vyzývají komisi, aby začala připravovat novou strategii spotřeby alkoholu co nejdříve, abychom mohli připravit cestu uh, pro naši mm, práci a abychom chránili občany před neužíváním alkoholu. Je tady hodně prostoru, regulace trhu, etikety, označování kalorického obsahu, dobrá praxe, vzdělání, šíření povědomí. Děkuji. Paní Delaj. Děkuji. Nejprve chci poděkovat za uh, návrh. Eh, myslím, že je to dobrý základ pro další práci. Celá řada mých kolegů to přivítala, zdůraznili skutečnost, že spotřeba alkoholu se liší mezi jednotlivými členskými státy podle historických zvyklostí, tradic, uh, související s spotřebou alkoholu. Chci říci tři věci. Odstavec 7. Tady je eh, důležitá změna, to je odpovědná, zodpovědná spotřeba alkoholu. To musíme zdůraznit. Lepší informovaností a lepším eh, povědomím alkoholu. Odstavec 36, mm, který zdůrazňuje skutečnost, že musíme podpořit boj proti ilegálně vyráběnému alkoholu na, prodávaném na černém trhu. Já bych podpořila paní Simr k odstavci 23 minimální jednotková cena za alkohol nemyslím, že toto je kompetenci Evropské unie, ale spíše členských zemí. Ve Francii máme e, legislativu, která je velice restriktivní. Je to mm, zákon e, o spotřebě alkoholu. Každý členský stát by za toto měl převzít sám odpovědnost. Nemyslím si, že by bylo reálné E, zavádět nějakou minimální cenu za jednotku. To se vrací k otázce ceny a nákladů. My jsme si plně vědomi, že v Evropě není žádná fiskální sociální konvergence, což znamená, že by bylo obtížné stanovit spravedlivou cenu a implementovat to. Takže to, to, co jsou Toto jsou takové moje nápady. Paní Grostet. Děkuji. Všichni si uvědomují, že zneužívání alkoholu je problém veřejného zdraví. Když um, poslouchám kolegy, tak se musím položit otázku, zda Evropa by měla v tomto dělat legislativu, měla by doporučit určovat členských zemí, jak se chovat, co se týče prevence. Samozřejmě prevence je klíč, klíčem. Prevence u mladých, co chodí mm, do školy, do, do střední, na střední školu. Máme určité skupiny občanů, kteří jsou zranitelnější. To jsou mladí lidé stále mladší lidé, kteří spotřebovávají alkohol. A aby se prostě opili do němoty. Až, až eh, mm, skolabují. To je jejich cíl. Oni pijí prostě proto, aby mm, úplně skolabovali. To nepotřebuje legislativu, toto řešit. To vyžaduje prevenci. Stále mladší lidé v členských zemích. Ehm, tam musí být prevence. Také u, u těhotných žen, pokud zdravotníci nedokážou těhotné ženě vysvětlit, jaké Eh, hrozby eh, má spotřeba alkoholu pro její dítě, tak to je vážné. Tady musí být více prevence, více preventivní práce a důsledky pro vývoj dítěte eh, jeho mozku musí, je třeba vysvětlit, vysvětlovat. Myslím, že bychom měli rozlišovat mezi rozumnou, umírněnou spotřebou pro mm, radost, to znamená třeba dobré víno, kvalitní sklenice dobrého kvalitního vína ve srovnání s tím, že se pije cokoliv, aby se člověk prostě opil. K, um, etiketám. Já pocházím ze země, která je známá svým vinařstvím, a to už dlouho vím, že čím více toho dáte na tu etiketu, tak tím méně se ty etikety ve skutečnosti čtou. Když řekneme, že spotřeba alkoholu je nebezpečná, tak to je jedna věc. Pokud tam dáme všechno, co si všichni přejí, tak budeme mít etiketu, která vlastně za, za, zalepí celou lahev. Když, co se týče minimální ceny za jednotku, tak to by akorát eh, podporovalo pašování, spotřebitel aby eh, se obraceli na méně bezpečné zdroje, méně kontrolované zdroje. To by mělo dopad na, eh, na trh, na tržní mechanismy. Mm, evropská mm, pravidla pro alkohol spotřebu jsou důležité, ale musí tady být dobrá spolupráce mezi členskými státy. Snažíme se dělat benchmarky mezi členskými státy, Již máme striktní legislativu ve Francii, mm, žádná reklama, mm, ne ve sportovní, ne při sportovních událostech. To je, to jsou nejlepší praxe. Ty musíme využít, ale zaměřit se musíme především na prevenci u těch nejvíce zranitelných. Sí, <clears throat> muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos los que Paní Majuso, eh, Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také eh, všem, kteří eh, se již vyjádřili. Bylo řečeno mnoho, mnoho z toho je zajímavého. Já tedy nejsem proti evropské strategii, ale jestliže ta starší fungovala, tak proč ji jenom drobně neupravit a je dál? My ten problém nevyřešíme odtud. Z této místnosti Evropa je velká, Eh, je to sbírka různých kultur a také různé jsou přístupy ke spotřebě alkoholu. Na jeho pití alkoholu je společenská záležitost a obvykle alkohol doprovází eh, jídlo. Je to něco úplně jiného, než eh, opíjet se v pátek či v sobotu večer. To prostě některých zemích tak to nefunguje. Čili nesnažíme se tady eh, stanovovat eh, jakási jednotná pravidla eh, a zasahovat lidem jednotně do života. Myslím, že o to tady nejsme. Pokud se týče označování, já plně souhlasím s paní Sommer. Už teď je tam spousta informací, je tam obsah alkoholu, a myslím, že všichni víme, že alkohol obsahuje kalorie, takže přispívá k nadváze. Čili já myslím, že každý ví, když pije alkohol, tak každý ví, že to dělá, každý ví, co pije. My třeba ve Španělsku máme velmi přísnou protialkoholovou legislativu, Eh, velmi přísně regulujeme prodej, reklamu a marketing alkoholických nápojů a nedodržování se pokutuje přísně eh, třeba za volantem. Takže eh, každý to dělá nějak u sebe doma. Já si myslím, že opravdu bychom eh, neměli vymýšlet nějakou jednotnou šablonu, to ničemu nepomůže. No a ještě jedna věc. Eh, ve Španělsku je, eh, jsou výrobci alkoholu zapojeni do kampaní za bezpečné používání alkoholu. A ty kampaně jsou výborné Čili my bychom se měli soustředovat spíše na příčiny spotřeby alkoholu, nikoli na důsledky. Eh, jde o to, aby lidé od mládí byli školení v tom, že eh, se je třeba s tím zacházet odpovědně. Neměli bychom to přehánět, to ničem nepomůže. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl poděkovat panu zpravodaji, protože to velmi pozitivně schrnul, poukázal na rozdíl mezi běžným užíváním alkoholu a zneužíváním, nadměrným užíváním alkoholu, což je podle mě zásadní věc. Alkoholické nápoje určitě jsou součástí naší kultury a není zapotřebí a nesmíme zapomínat na to, že to je také ekonomický faktor, který je mimořádně důležitý, zejména v některých oblastech Evropy, a zejména ve venkovských oblastech v Evropě máme části venkova, které v podstatě e, žijí z produkce zejména vína. A má to dopad také na vývoz z EU, na mezinárodní trhy. Ten význam takovéto vývozu není nepodstatný. Nicméně to neznamená, že nedochází k závislostem a nadměrnému užívání alkoholu. Alkohol bohužel je látka, která Eh, vyvolává závislost, což je choroba. Mm, pokud je o těhotné ženy, tak upřímně řečeno si nemyslím, že je mm, v Evropě mnoho žen, které by nevěděly, že během těhotenství mm, se nemá pít alkohol. A ten, kdo to ještě nepochopil, tak si přečte tisk A nemyslím si, že by těch žen, které prostě se vojevovaly v Evropě a pily alkohol, bylo opravdu mnoho, možná se jedna, dvě, tři, ale jednoduše to vědí všechny ženy. Ale bohužel existují ženy, které jsou alkoholičky a otěhotní. A nejsou schopny během těhotenství přestat pít alkohol. A to má samozřejmě dramatické dopady, eh, které mají vliv na vyvíjející se plod. A tam je třeba eh, tento problém řešit. Je třeba těmto ženám pomoci z lékařského hlediska, protože jde o lékařský problém, není to problém osvěty, nedostatku informací. Uvidíme s kolegou Peričin ještě to s celkovou spotřebou alkoholu. Kolega to citoval a já si myslím, že ty údaje o celkové spotřebě jsou poměrně zajímavé. Například Itálie, kde eh, je velmi dlouhá kultura zejména v oblasti vinařství, tak eh, možná, že byste očekávali vysokou spotřebu alkoholu, ale vůbec tomu tak není. Jsme eh, jednou z posledních zemí. Ani ne 7 litrů alkoholu na hlavu za rok. To je méně než polovina těch zemí, které jsou na vrcholu žebříčku a jsou to naopak země, které nemají kulturu e, alkoholických nápojů, jako například Itálie, Francie nebo Španělsko. Což ukazuje na to, a mimo jiné, mezi těmi prvními zeměmi jsou země, které po mnoho let uplatňují ne možná úplně prohibici, ale velmi přísnou eh, legislativu eh, a také poplatky, eh, které uvalují na alkohol, který je takto pak drahý. To znamená, minimální cena ani vysoká cena k ničemu nevedou, to je ukázané znamená, jaké můžeme mít strategie? Je třeba vycházet z toho, co již existuje. V posledních letech ehm, byl odveden kus práce a já si myslím, že musíme vycházet eh, také z toho, co se děje v samotném odvětví. Mm, takže například wine in moderation ehm, v oblasti eh, vinařství se propaguje tento přístup umírněné konzumace eh, vína, protože ani samotný průmysl se nepřeje nadměrnou konzumaci. Protože z dlouhodobého hlediska nadměrný, nadměrné užívání není prospěšné ani pro průmysl. Ať už jde o víno, pivo nebo, eh, nebo tvrdý alkohol. Takže je zapotřebí také zahájit dobrou spolupráci se samotným odvětvím produkce alkoholu a pokračovat v řešení problémů, které existují a které nelze opomíjet. Určitě jsou to vážné problémy. Děkuji, Herberte. Není kolega Gardy, kolegyně Gardíny, pardon. No už to v podstatě nemá moc doplnit, protože eh, spoustu toho zazněla, ale je třeba eh, zdůraznit eh, jednu věc, jak řekl výborně kolega Diuso. Hovoříme tady o různých kulturech a myslím si, že důležité je to slovo kultura. Um, jsou Mm, jde o zvyky, pít, alkohol, je to věc, kterou vidíme v celém historii lidstva, takže, protože ty národy, které neměly hrozno, tak eh, kvasily rýži nebo něco jiného. Je to opravdu věc, která se prolíná celou historii lidstva, pokud jde o produkci a pití nápojů alkoholických. A ty zvyky a kultura jsou velmi rozdílné, ale musíme se vyhnout tomu, abychom eh, se nezesměšnili, protože opravdu některé ty záměry, které tady zaznívají, tak eh, mohou být až eh, směšné. Jestliže si myslíme, že označením eh, potravy nebo označením alkoholu vyřešíme všechno, no tak to je směšné. Jak řekl Dorfman, každá žena ví, že jestliže žena je těhotná, tak ví, že eh, nesmí eh, pít alkohol, nesmí kouřit a neměla by pít ani kávu, protože ehm, lékaři to nedoporučí a budeme potom řešit i otázku kávy aby kávu nepily těhotné ženy. Já myslím, že tady opravdu hrozí, že to bude směšné. já myslím, že žena v celém svém životě není pod takovým drobnohledem jako během těhotenství. A dnes dokonce ženy jdou za lékařem ještě předtím, než vůbec otěhotní, protože chtějí, eh, eh, chtějí nějak rozproudit svůj organismus, aby podpořili šance na otěhotnění, takže lékař jim dá, eh, předpíše stravovací návyky a tak dále. A myslím si, že v tomto kontextu je opravdu směšné, že my bychom přes označení dávali pokyny osobám, které jsou pod úplným drobnohledem a vědí, Eh, všechno od A až po Z. A jak řekl Herbert, tak samozřejmě jsou ženy, které jsou už na alkoholu závislé a nejsou schopny přestat pít v těhotenství, ale mm, označení toho alkoholu to nevyřeší. Může to být lékař, který bude schopen nějak efektivně pomoci, ale víme, že to je obtížné. osoby, které se tímto tématem zabývají. Například jedna asociace v Itálii, která řeší právě problémy, jež souvisí eh, s, eh, chorobou, s chorobami jater. A z jejich průzkumu vyplývá, že podstatný rozdíl mezi závislostí na alkoholu eh, je v rodině. Jakou pozornost vědují, věnují rodiče dětem? A to je, to potom ukazuje na 2 až 3 procentní Eh, nebo 2-3 dětí, které mají pozornost rodičů, tak ty potom mají problémy s alkoholem. Ale v případě dětí, které nemají eh, pozornost rodičů, tak ta, to procento těchto dětí je třeba 12%, které potom nadměrně užívají alkohol. A víme, že jde o osvětu mladých lidí a víme, že jde teď o první generace dětí, které uplatňují všechny italské eh, předpisy a pravidla o eh, nepožívání alkoholu předtím, než si sednete za volant. A tady někdo odkazoval na takové společenské pití malých dávek, ale u mladé, mladých lidí do 21 let v Itálii máme nulovou toleranci, stejně tak, jako je to u profesionálů, eh, u řidičů. Ti mají nulovou toleranci alkoholu za volantem. A mladí lidé to vědí. A zařídí se podle toho, když eh, jdou někam se zabavit večer, tak prostě si zajistí odvoz. Buď ti odvezou rodiče, nebo jeden z nich nepije. A to byl jeden z nejužitečnějších nástrojů, které jsme v rámci státu eh, uplatnili. Jde o osvětu, vzdělávání. Protože opravdu, pokud bychom na označení měli všechno toto napsáno, tak eh, by to akorát Evropskou unii zesměšňovalo. Vrátili bychom se k tomu, že budeme určovat zakřivení eh, cuket nebo banánů. Bylo by to, jako bychom říkali, dobře, dostáváme peníze za to, abychom teď vás nutili eh, dělat eh, směšné věci a jenom bychom podporovali další euroskepticismus. Takže myslím, že tady bychom měli být opatrní. Máme určitou kulturu, která je za vínem, tradici. Jsou to historické záležitosti, eh, vyplývají z migrace, z území, z historie národa. Možná, že bychom mohli začít úplně od nulého. Takže opravdu měli bychom se vyhnout eh, směšným doporučením a už po několikáté tady opravdu hrozí, že najednou eh, Evropa bude vypadat tak, že opravdu jí není zapotřebí před občany. Děkuji, Elizabeth. Eh, pan Forenz. Moment, <clears throat> kann ich hier überhaupt nichts hinzufügen. Ano, Právě za sebou máme evropské volby a při každém příležitosti občané stěžovali na to, že Evropa jde do příliš velkých detailů, omlouvám se. A mě by skutečně eh, překvapilo, kdyby v Itálii nebo Řecku to bylo jinak. Musíme skutečně občanům ukazovat, že my v Bruselu radíme vládám Eh, v Paříži nebo v Aténách, oni by se vysmá, nám vysmáli. Já nebudu souhlasit s tímto dokumentem. Máme rozumné vlády v našich zemích a nechme to na nich. Děkuji, Karl Heinz. Nyní zástupce komise, pan Filip Rux z generální ředitelství Sanko. Eh, prosím o vaše připomínky. Merci, monsieur le président. The interests and the support from the Zájem a podpora parlamentu, především výboru MT, eh, o toto program je vítaný. Komise si je vědoma, že to představuje velký problém jak pro zdraví, tak co do negativních afektů, dopadů na druhé, násilí a podobně. To přináší náklady pro společnost. Souhlasíme, že úsilí EU členských zemích a občanské společnosti je potřebné. Já chci využít této příležitosti a korigovat nějaká nedo, nedorozumění v tom navrhovaném textu specificky k bodu 1 a 9 vaší rezoluce se hovoří o Evropském akčním plánu. Výbor eh, se domnívá, že eh, byl přijat akční plán. V roce 2013 však komise prezentovala myšlenku, že bude pracovat na národní e, politikách pro alkohol, především mladých. V souladu s cíly v roce 2006 strategie, která byla přijata, a je, to je důležité, my si stále myslíme, že cíle této na, e, strategie z roku 2006 jsou platné i nadále. Během procesu e, reflexe s členskými státy se ukázalo, že pracovní dokument nelze, nemůže přijmout komise za minulého kolegia. Po té e, je důležité, výbor souhlasil s tím, že bude pracovat nadále na akčním plánu a to by byl referenční dokument pro členské státy, aby mohly dobrovolně přijímat kroky s dobro, podle dobrovolných cílů strategie z roku 2006. Výbor schválil dvouletý akční plán, e, týká se jící se mm, pití mladých lidí v roce 2013 a komise souhlasila, že podpoří úsilí členských států, že pomůže s e, implementací tohoto akčního plánu. Kromě toho vás chci informovat, že také členské státy zvažují vhodný přístup na evropské úrovni ze své perspektivy a e, v prosinci minulého roku mm, připravili dokument, který, hodno, který hodnotí služby komise. Je důležité si však e, uvědomit, že hlavní odpovědnost za zdraví a kontrolu spotřeby alkoholu je na členských státech. Role komise je a byla podporovat členské státy tam, kde je evropská přidaná hodnota. A komise v tuto chvíli zvažuje, jak pokračovat eh, eh, této věci. Všechny návrhy ak- zainteresovaných aktérů jsou vítány, budou posouzeny v, eh, průběžně v tom procesu. V rámci tohoto procesu je třeba, jak Mm, jak to může eh, mm, zapadat do celkové strategie a snížit eh, výskyt chronických nemocí. Do eh, vytvoření budoucí politiky komise pokračuje v práci na evropské alkoholové strategii. Já doufám, že tedy ta, ta strategie měla být skončena v roce 2012, že komise nic neudělala, ale ve skutečnosti toho udělala hodně. Pokračování práce, výměna nejlepší praxe, monitoring procesů s členskými státy, pomocí výboru národních orgánů a také e, zdravotního fóra. Také podporuje členské státy při implementaci akčního plánu. Také přispíváme od minulého roku under mm, the health program, which indeed is to respond to some of the questions that um, můžeme diskutovat o různých národních nařízeních, regul, regulích. Je možné ty e, představy nějak sladit. Například v některých členských zemích jsou rozdíly v definici e, Prahu e, nízkého rizika, pití alkoholu. Takže toto se projednává v členských zemích s podporou komise tyto věci. Dále musíme mít větší vliv tam, kde si to přejeme. My mm, pracujeme s alkoholovým fórem a vytváříme, vytvoříme jsme skupinu, která má zlepšit práci fóra pro alkohol. A na závěr chci zdůraznit, že komise eh, mm, chce snížit tuto, mm, ten, tento problém v souvislosti s strategií roku 2006 a podle mandátu komise. Eh, já doufám, že v blízké budoucnosti se s vámi budeme mm, schopni podělit o naše úvahy po té, co vážíme všechny informace z členských států a všech aktérů. Thank you very much. Now I have to remember... Děkuji. A nyní ještě data. Ehm, pozměňovací návrhy prosím podávejte do 12. února. 21. Ehm, března se eh, hlasuje ve výboru a eh, druhé dubnové zasedání bude hlasování na plénu. A nyní zde máme další bod a to je program pro účelnost a účinnost právních předpisů, čili REFIT, současný stav a výhled do budoucnosti. A pustím se do toho já, paní jsem zpravodajem. V roce 2014 komise zveřejnila eh, sdělení k eh, refitu eh, současný stav. Komise tedy náš výbor se rozhodl, že k tomu se píše zprávu a my eh, sepisujeme stanovisko. Refit je důležitý, poněvadž se snaží se jednodušit a přehlednit evropskou legislativu tak, aby byla srozumitelná, přehledná pro firmy i občany. Snaží se odbourat zbytečnou byrokracii a snaží se zlepšit formulaci a kvalitu legislativy tak, aby bylo dosahováno strategických cílů. My v našem stanovisku eh, oceňujeme eh, to, eh, že jde vývoj tímto směrem a zároveň se respektují principy subsidiarity a přiměřenosti. Komise také eh, poukazuje na nové akce. Momentálně se RIFIT eh, soustředuje na sledování činnosti v členských zemích. Eh, některé aspekty se týkají našeho výboru, například návrh Eh, který eh, se eh, týká ochrany ptactva Habitat 2000, posuzování opatření, případně uhlíková legislativa pro komerční vozidla a podobně. Po nějakou dobu došlo k blokování zastaralých legislativních aktů a s odkazem na eh, návrh stanovisko, eh, chceme připomenout, že je zapotřebí omezit byrokracii a snížit zbytečný, zbytečný administrativní zátěž, ale eh, a jde tedy o případnou deregulaci, zejména v oblasti životního prostředí, bezpečnosti potravin a zdraví. Jde tedy o cíl snížit byrokracii. Například si asi vzpomínáte, že komise zvažovala a hodnotila možnost stáhnout návrh směrnice eh, k plastovým taškám. A potom jsme tedy dosáhli dohody se, jako spoluzákonodárci. Byl také oznámen záměr komise stáhnout návrh, který se týká revize legislativy v oblasti odpadů a změnit návrh ke snížení eh, vnitrostátních emisí. V našem výboru víme, jaká je historie těchto právních aktů a samozřejmě eh, velmi eh, očekáváme návštěvu komisaře Timmermanse, místo předsedy komise v březnu, abychom přímo od něho slyšeli některé prvky a některé vyjasňující informace. Je jasné, že toto stanovisko má nyní být přeskoumáno tímto výborem. Já hned začnu vyjádřením kolegy Kaputa za socialisty. Grazie Presidente. <clears throat> Innanzitutto Děkuji, pane předsedo. Já bych v první řadě chtěl poblahopřát vám, pane předsedo, za práci, kterou jste odvadli. Refit je klíčový program pro eh, omezení administrativní eh, zátěže, pro zlepšení legislativy pro snížení byrokracie. Nicméně nemělo být eh, o škrty určené eh, škrty financí učené pro životní prostředí. Eh, vy jste hovořil o různých návrzích komise, která zvažuje stažení návrhu k například omezení odpadu nebo k těm plastovým taškám. Já bych chtěl zdůraznit některé body, které považuji za klíčové a v souladu s tím, co si myslí moje frakce, bych chtěl potom předložit pozměňovací návrhy. Jednak jde gold plating. Eh, jde o další dodržování předpisu nad rámec toho, co stanovil evropský zákonodárce. My bychom potřebovali evropskou definici tak, aby bylo eh, zajištěno jednotné provádění a měli bychom provádět také srovnávací analýzy, tak abychom ehm, eh, měli výsledky ze všech členských států. A myslím si, že členské státy by měly eh, zavedení takovéto věci zdůvodnit a nemělo by dojít eh, k navýšení nákladů nebo složitosti, ať už to platí pro soukromé podniky nebo pro veřejné sektory, ale pokud by mělo dojít k vysoké ochraně, například v oblasti životního prostředí, tak by se mělo provést posuzení dopadu na národní úrovni. A za druhé si myslím, že komise by měla zaručit transparentnost, pokud jde o hodnocení dopadů, a zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie, e, schvalování PMI, malých a středních podniků a tak dále je třeba podpořit také zapojení veřejnosti, konzultace by měly být dostupné ve více jazycích a komise by měla zlepšit eh, možnost konzultací online, tak aby usnadnili také zpětnou vazbu. Dále je třeba více využívat nové technologie, pokud chceme dosáhnout větší efektivity tak eh, a zlepšit zprávu, eh, zefektivnit legislativu, zvýšit zapojení zainteresovaných stran, tak musíme využívat nové prostředky, jako je interoperabilita, cloud computing nebo eh, e-government. A to povede eh, ke snížení nákladů, například pokud jde o eh, zneužívání elektronických prostředků nebo nadměrných elektronických prostředků, tak určitě pokud bychom zapojili příslušné subjekty z odvětví, tak by to přineslo prospěch. Pan předseda, děkuji kolegyně Giring. Thank you. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, děkuji také za odvedenou práci. Chtěla bych zdůraznit, že my se díváme eh, na refit jako na proces, ne něco, co se děje právě teď, dáme k tomu stanovisko a hotovo. Je to prostě něco, co mělo být v podstatě vždy součástí legislativního procesu. A vycházejíc z toho, možná bych rád, eh, raději eh, viděla více detailů, zejména pokud se týče té hodnotící tabule. Eh, možná by tam měly být čisté náklady, čisté přínosy a zejména ta kumulativní efektivní legislativa. Já myslím, že toto je důležité zejména v oblasti životního prostředí a zdraví. Třeba když se podíváme na výrobu síru a všechnu regulaci, eh, která s tím souvisí, vidíme, že je jich strašně moc a nevždy to má smysl a nevždy je to logické. A proto bychom tedy eh, to neměli komplikovat ničím dalším, neboť ta komplikovanost eh, má tendenci exponenciálně narůstat. Eh, nechtěli bychom eh, také eh, příliš komandovat výrobce, čili chtěli bychom raději menší a, rychl, a chytřejší legislativu. A možná bychom se měli soustředit na přínosy refitu, protože tím, že zjednodušíme pravidla, bude snažší jim vyhovět. A samozřejmě dodržování legislativy eh, je také kritériem toho, zda ta legislativa, čili naše práce, má či nemá smysl. Eh, také si myslím, že bychom v tomto stanovisku měli zdůraznit důležitost malých a středních podniků, poněvadž oni se objevují přímo v tom sdělení REFIT a objevují se ve stanoviscích eh, jiných výborů. Eh, malé a střední podniky jsou pro ty naše oblasti velmi důležité eh, pro ekonomiku jako celkovo, ale také pro eh, potravinářství. My víme tady, k čemu všemu přispívají, nebo za, co vše větším malým a středním podnikům. A podstatné je ten celek legislativní, který na ně dopadá, ta kumulativní legislativa. Ten příklad plasových sáčků, to se mně líbí. A ještě bych chtěla říct, že my v tomto výboru jsme odvedli spoustu eh, práce. Eh, my tady skutečně produkujeme velké množství legislativy a jsme součástí mnohých trialogů. A eh, někdy se stává, že nutnost dosáhnout kompromisu Eh, nemusí vést tedy k nejlepšímu výsledku. V podstatě v trialogu, který trvá do brzkých raných hodin, se může ztratit ten smysl. Čili my bychom eh, mohli zúraznit, že RFID by se měl eh, soustředit na legislativní proces. A další věc, Ehm, pokud máme eh, legislativu ve velice složitých záležitostech, eh, což je typické pro ekologickou legislativu, ehm, měla, eh, měl by tento legislativní proces mít ještě další mezistádium, a to je legislativní posouzení jaksi postlegislativního charakteru a mm, tak, aby se mohli vyjadřovat tedy všichni, kteří se to týká, třeba e-mailem a podobně. Čili ne, že bychom chtěli oslabovat legislativu nebo oslabovat naše postavení, ale pomohlo by nám to s dalšími informacemi. Děkuji. Pan Vitem. Děkuji, pane e, předsedo, a děkuji za tuto zprávu. E, my chválíme eh, přístup Refit a chválíme také přístup komise. Pro ALDE je velice důležité odbourávat byrokracii, zejména pro malé a střední podniky. Eh, například v Německu 43% firm tvrdí, že byrokracie jim brání v investicích a v investicích a obírá je o právní jistotu. Uvádí se tady několik příkladů, třeba REACH, to je eh, nejenom velká finanční zátěž, ale spoustu byrokracie, zejména pro ty malé. A podobně Natura 2000, eh, firmy, které eh, toto postihlo, tak tam je strašná spousta byrokracie a hm, velká nejistota v dalších investicích. Obecně podporujeme návrh o stanoviska a podporujeme refit, ale máme jednu otázku stavci 3, tak také řekla paní Gerling. Myslíme si, že je nutná také efektivní legislativa, eh, která eh, nutí k zadržování, ale eh, pokud dochází k překrybům v legislativě, tak to samozřejmě je třeba napravit. Já myslím, že to je hlavní smysl celého návrhu. No a konečně eh, sdělení eh, REFIT eh, komise se také týká akcí doporučených členským zemím. Například říká se, že až třetina legislativního legislativní zátěže, to, je, to jsou prováděcí předpisy evropské legislativy. Dále Eh, je třeba, aby zpětná vazba, tedy v podobě rad členských zemí, musí být, mm, byla přesná. Eh, děkuji, paní Konečná. Tak já bych vám chtěla moc poděkovat za odvedenou práci a za váš návrh, který jste nám předložil, protože si myslím, že eh, je tam zahrnuto snad vše, o čem jsme se v posledních měsících bavili, byť refit byl plánován, tak eh, jsme si tady všichni prožili eh, to, jakým způsobem komise je schopná nakládat s některými důležitými eh, legislativními akty a myslím si, že to bylo poučení pro nás, pro všechny a tedy ještě jednou děkuji, jak jste diplomaticky zhrnul ve svých návrzích to, co si myslím, že reálně trápí celý náš, celý náš výbor. Eh, chtěla jsem eh, však upozornit na několik věcí, co se týče refitu. Refit je určitě smysluplná věc, kdy eh, snižování byrokracie, na tom se asi shodneme úplně všichni, má, má smysl, protože jestli je nějaká nedůvěra evropských občanů v, vůči Evropské unii, tak je to právě v tom, když je jim předkládáno několikrát měsíčně, že se mění zákony, případně, případně že mají dodržovat nějaké nové předpisy proto, protože to po nich chceme my jako Evropská unie, tedy velmi často my jako Evropský parlament. Takže určitě snižování toho, abychom tady zbytečně nevytvářeli střetové věci tam, kde to nemá smysl, ten smysl má. E, komise by si však měla být vědoma různých rizik, které jsou právě v té deregulaci, o které vy i v tom svém návrhu píšete a můžou mít značné důsledky pro životní prostředí. E, Myslím si, že co je ale podstatné, tak já našla jsem to v tom textu a docela mi to vyděsilo, tak eh, bych byla nerada, aby komise prostřednictvím eh, tohoto programu schazovala ze stolu návrhy na legislativu, která se jí nelíbí. A tam je jedna věc, o které jsme se tady zatím nebavili, ale bojím se, aby je tam na ní upozorňována ve chvíli, kdy komise na něco upozorní, může to znamenat, že se jí to přestalo líbit a může to mít stejný proces, jako jsme tady zažili s odpady či ovzduším a to je návrh evropské, obecně návrhy Evropské občanské iniciativy. V tom dokumentu se to týká konkrétně Rights to Water, a já si prostě myslím, že nemůžeme jakýmkoliv způsobem spochybňovat, uh, výsle, spochybňovat práci občanských iniciativ, a měli bychom ji brát zcela vážně, což u nás ve výboru jsme dokázali také tím, že jsme si eh, na to připravili opinion, nebo se připravuje opinion, ale z druhé strany pro mě je nepřijatelné, aby komise jakkoliv eh, ve svých dokumentech zmiňovala, že by vůbec chtěla tyto iniciativy znevažovat. Myslím si, že je velmi důležité abychom eh, se tomuto vyvarovali stejně jako u té jiné legislativy a eh, nedovedu si představit, jak bychom občanům vysvětlovali, že ve chvíli, kdy jim dáváme velmi omezenou možnost zasahovat do těch legislativních procesů, tak nakonec vlastně komise řekne, že to nemá žádný smysl, protože ona, když bude chtít a nebude se jí to líbit, tak to prostě z, těchto, z této byrokracie nebo z těchto věcí, věcí vytáhne. Takže to je k tomu úplně konkrétnímu dokumentu, o kterém jsme se bavili a pak možná ještě eh, jedna věc k tomu, jak je to s tím, když jsou návrhy přijímány. Tam já bych byla také moc ráda, abychom našli nějaký zpětný mechanismus toho, co se stane ve chvíli, kdy my uděláme to rozhodnutí a návrh je uh, je přijat, protože myslím si, že i vy, i já se ve většině členských států se setkáváme s tím, že velmi často nemáme implementováno jednu směrnici a už na implementaci čekají další tři, týkající se například toho samého zákona. Vzniká absolutní právní chaos, vzniká právní paskvil a vzniká samozřejmě také to neblahé ovzduší vůči evropským institucím, protože je to všechno sváděno na ně. Uh, já si myslím, že bychom měli velmi vážit to, eh, jak, jednotli, jak se jednotlivou legislativou v jednotlivých oblastech týkající se vody, půdy, ovzduší či, eh, či odpadu prostě pracujeme, protože někdy to může být až kontraproduktivní. A druhá věc, která mě velmi mrzí, je to, že velmi často je ze strany komise, a o tom se bohužel v refitu nepíše, ale je to realita, vymáháno něco, co ve směrnicích, které my tady přijímáme, vůbec není. To znamená, velmi často se členským státům stává, že jsou pod hrozbou infringementu či zastavení čerpání dotací jen proto, že si někteří úředníci směrnice vykládají dle svého. To je prostě realita. A tomu bychom měli taky zabránit. Chápu, že máme směrnice, chápu, že je musíme respektovat a dodržovat jako členské státy, ale nerozumím tomu, proč úředníci jsou schopni těm směrnicím přidat daleko víc, než v těch směrnicích je samotných. A to je věc, která mě velmi trápí a myslím si, že bychom se s ní v budoucnu taky měli zabývat, protože určitě to není fér a určitě není fér, aby úředníci rozhodovali o tom, jak se má jaká směrnice implementovat. Takže to je ode mě vše. Děkuji. you know, Chair, I'm always short. Pane předsedo, já už jsem vždy stručný. Když toto téma mě velice zajímá, což vás asi nepřekvapí, myslím, že nikdo nemůže nesouhlasit s eh, programem, který by eliminoval zbytečnou administrativní zátěž. S tím souhlasí všichni. Ovšem, refit se začíná stát agendou deregulace a nesouvisí to nijak s odstraňováním zbytečné administrativní eh, zátěže. Je to je prostě nová argumentace deregulace. Eh, eh, v podstatě to sledují velké podniky hlavně, velký biznis. Chci zdůraznit, že pokaždé, když všichni mluví o malých a středních podnicích, to je nový politický trik. Když něco chcete, tak argumentujete malými středními podniky. Eh, eh, jenom abych citoval zastřešovací eh, organizaci malých středních podniků, k takzvané Stoiber agendě, který, která, což se týkalo Refit, když Stoiber přišel se závěry v září, tak lobby malých podniků řekla, nemá to smysl, zní to dobře, je to čistý populismus. Tak to vnímají malé podniky. Tato agenda se stává stále agendou velkých, fir, velkých korporací. Pokud chceme eh, skutečně řešit zbytečnou administrativní zátěž, musíme zajistit tu zátěž, nikoli deregulu- prosazovat deregoluci. Mnoha příkladů, kterých, který jsme tady svědky, ukazují, že refit je stále více o deregulaci. deregulaci. A my jako výbor Envy musíme zajistit, aby to, co Evropa mm, dělá a má dělat, je zajišťovat ochranu životního prostředí pro občany. A to znamená dělat zákony. A to, ano, to znamená, že některé firmy se někdy musí přizpůsobit své politiky těmto zákonům. To je celý ten princip. Um, ochrana zdraví a ekologické eh, principy to eh, někteří mohou nazývat um, zbytečnostmi. Mm, Mm, nechci, aby eh, refice stal vlastně mm, prázdným šekem na deregulaci. Chci, aby to bylo zdůrazněno, abychom ne, eh, nešli proti zbytečné administrativní zátěži, ale proti tomu biankošeku pro deregulaci, která by šla eh, prostě proti regulaci. A všichni ti, co argumentují malými podniky, mm, Mluvte s malými podniky, ty neříkají, že všechna regulace je špatná. To je třeba zdůraznit. Nové jmenování pana Štojbra. Tady by mě zajímalo, proč není velká diskuse o tom, že ty minulé závěry vlastně nebyly podpořeny čtyřmi organizacemi. Byla snaha, aby měly podporu 15, ale čtyři nakonec řekli, že ty závěry nemůže podpořit. A tyto čtyři byly ekologické organizace, zdravotnické organizace, spotřebitelské organizace a odbory. Tyto čtyři. Takže jasně vidíte, že se to stává politickým směřováním a my musíme zajistit, že pokud to děláme, tak ta agenda je cílená, dobře zaměřená a není to politická agenda, kterou nyní sleduje hlavně Business Europe. A to nejsou, prosím, malé a střední podniky. Pan Rafonte. Mm-hmm. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k iniciativě REFIT. Jak už ehm, řekl někdo tady z kolegů, je těžké nesouhlasit. Ehm, program, který má mm, cíle, které opravdu můžeme jenom podpořit, eh, to znamená aktuální legislativa, efektivnější a další cíl, který považujeme také za velmi důležitý a doufáme, že sliby budou dodrženy a sice pokračovat v trvalém vyhodnocování nové legislativy. A zejména jde o vyhodnocení dopadů a současného stavu té legislativy a dopadů, která tato legislativa má na eh, evropské občany. To znamená, obecně jenom obtížně může někdo eh, protestovat a nesouhlasit s eh, zaměřením refitu. V tomto smyslu to vítáme. Děkujeme také za práci pana zpravodaje, protože si myslíme, že se vyjádřil, takže to můžeme jenom podpořit. A souhlasíme s těmi dvěmi přístupy. To, to znamená, je třeba uznat význam tohoto procesu, ale na druhou stranu, a to je to, co se požaduje po výboru Envy, chceme vyjádřit obavy pokud jde o dopady, které může mít tento proces například na bezpečnost potravy, na životní prostředí, na mm, oblast zdraví a tak dále. A jak řekla paní kolegyně Girling, souhlasím s ní, že zjednodušit neznamená nezbytně zhoršit legislativu v oblasti životního prostředí. Může být, že je to pravda, ale jak řekl kolega Dekaut, že v Problém je v tom dosáhnout deregulace u legislativy a my musíme některé předpisy eh, hájit. Takže obecně tento proces podporujeme. Podporujeme také stanovisko pana eh, zpravodaje. A naše pozměňovací návrhy eh, jsou takové, že chceme ještě to stanovisko posílit v jednom bodě říkáte, že vyjadřujeme obavy, eh, pokud jde o potenciální deregulaci. A nejde jen o obavy, ale my nechceme, aby takové situaci došlo. To znamená, to obecné zaměření je v pořádku, ale některé body v té stanovisku chceme ještě zdůraznit, protože je to povinnost výboru pro životní prostředí, protože musíme hájit předpisy, které se týkají ochrany životního prostředí, zdraví občanů nebo bezpečnosti podparu, eh, potravin samozřejmě eh, s ohledem na to, že chceme vyhodnocovat legislativu a že chceme byla zjednodušena, ale ne na úkor eh, těchto předpisů. Děkuji. Paní kolegyně. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já samozřejmě eh, podporuji vaši eh, zprávu. Myslím si, že je důležité, abychom eh, se shodli na tom, aby se Evropa zaměřila na klíčové věci a nesnažila se upravovat úplně všechno. Chceme účinnou legislativu efektivní, nicméně to by mělo znamenat, že rozředíme naše normy v oblasti životního, zdra, životního prostředí nebo zdraví. To má dopad na naše občany. A další věc, která je důležitá, je eh, otázka monitoringu následných kroků legislativy. Jestliže přeskoumáme celou řadu směrnic, zjistíme, že nebyly správně transponovány nebo úplně transponovány nebo jsou transponovány v různých členských státech různě a eh, to má dopad na EU. Nevede to potom k harmonizaci, o kterou usilujeme. Chápeme ale samozřejmě také problémy, které souvisí například s konkurenceschopností. Ehm, před chvíli jsme, nebo nedávno jsme hovořili o mm, lobby a o malých a středních podnicích. Já jsem ze země, kde je velmi silné lobby a když se setkáváme s malými a středními eh, podniky, tak oni říkají, že na to čas nemají, nemají čas na lobby. Ale eh, hovoří o problémech, který musí čelit při eh, uplatňování některé legislativy, kterou, která je podle nich pro ně naprosto nesrozumitelná. Mm, možná, že jde o takovou karikaturu, ale máme také mm, lobby nevládních organizací. Někdy mají pravdu, někdy už to trochu přehání. Takže v první řadě bych chtěla apelovat na zdravý rozum parlamentu. Jak často Evropský parlament eh, se snažil prosadit legislativu, která nebyla užitečná, která pouze eh, vedla k dalším komplikacím. Ehm, jsem velmi zvědavá na otázku oběhové ekonomiky, circular economy a očekávám, že komise v tomto předloží návrh, protože si myslím, že jde o důležitý aspekt pro růst v následujících eh, letech. Ehm, děkuji, pan Grete. Někdy mám pocit, že to stává skoro náboženstvím kdy něco kritizujeme. Já si myslím, že ale musím pochopit jednu věc. Jestliže eh, my eh, spustíme nějaké nařízení, tak 28 eh, legislativ se stává zbytečných v členských státech. To znamená, mm, nejde o to, že všechno je špatné a euroskeptici říkají, že všechno, co přichází z EU, e je nesmysl a měli bychom si zvážit, co bychom mohli ještě zhoršit. Přesně naopak. A může se to řešit pak před soudním dvorem, ale vidíme to například u investičního programu, eh, který navrhl komisař Juncker. Tak eh, my jsme v podstatě neměli žádné projekty, které byly naplánovány. A pak jenom budujeme byrokracii a to má dopady v členských státech, ale tak tomu není. My hm, to, co říkal Giovanni Levia, navrhl, tak eh, je pro mě akceptovatelné, ale myslím si, že pokud je o byrokracii, tak eh, například doma se mě ptají na bruselskou byrokracii a často se ukáže, že jde o směrnice. Z toho vyplývá byrokracie. Eh, ministerství pro zemědělství v Německu eh, hovořili o legislativě, kde šlo o o o staré kolotoče, eh, které musí být eh, přestaveny. A to šlo i o, o to, že by třeba přestavit, změnit i ty stávající kolotoče. A mně bylo řečeno, jestli ještě jednou se toto stane, tak si opravdu musíme vyjasnit, jak se to vše uspořádat, aby jsme to stáhli, ale musíme se obrátit také na komisi. Jenom tak rozvěřujeme prach Měli bychom věci jas, vždycky vyjasnit, aby bylo jasné, jak se věci mají, kdo je na vině, eh, pokud jsou na vině členské státy, tak aby se na to ukázalo, eh, tisková konference, prohlášení a tak dále, aby bylo opravdu jasné, eh, jaká je reálná situace. Děkuji. Šepirik. In dit parlement meer benaderd door milieuorganisaties als het om dit punt gaat. Als... Mě kontakt mě vlastně kontaktovaly ekologické organizace, eh, malé podniky, občané si všímají, eh, co jde. Mluvíme o Evropě. Eh, co reprezentujeme? Zdraví, životní prostředí, různé směrnice, ale na národní úrovni to hm, předvádíme jinak. Mohli bychom dosáhnout mnohého. Například směrnice o hm, přirozených stanovištích ta byla uváděna v praxi velice přísně v Nizozemí a v jiných zemích ne. Zdaleka ne tak. Když se podíváme na různé projekty eh, v Německu ve srovnání s Nizozemím, v Německu se některé eh, typy zboží prodávají v zahraničních eh, potřebách, přičemž v jiných zemích ne, například e, dusík a podobně. Pak je celá řada pravidel pro blahobyt zvířat, která platí v jedné zemi, neplatí v druhé. Například v Nizozemí je potřeba mít certifikáty, které jinde nejsou potřeba a podobně. E, antibiotika, odolnost vůči antibiotikum. V Nizozemí se eh, proda, dělají kontroly, když je úroveň 0,01%. Eh, takže já jsem s tímto spokojená, ale musí to mít cíl, nějaký cíl. Musíme, my se snažíme, aby Evropa zůstala pohromadě a pokud země udělá krok zpátky a nechceme, aby následovali další, tak mluvíme o běžných občanech, kteří potřebují mm, živobytí a také mluvíme o důvěře v Evropu. Nyní dám slovo komisi. A prosím stručně, už nám nemáme čas. Děkuji výboru za tento návrh stanoviska REFIT by neměl být vnímán jako krok k deregulaci. Eh, vytvořené politické cíle zůstávají. Toto je o tom, jak lépe dosáhnout politických cílů, které jsme si stanovili. A také s ohledem na kumulativní efekt. Co se týče těch eh, stažených věcí, parlament požádal o strukturovanou konzultaci před nějakým stažením. Komise um, v programu na 2015 um, mm, prezentuje um, refit, který plánujeme na letošní rok. Když my jsme původně analyzovali 450 návrhů a 80 jsme mm, chtěli stáhnout nebo pozměnit. V, také jsme řekli, že si počkáme na názor Evropského parlamentu a rady, než budeme formalizovat toto stažení programu. A tento proces stále probíhá. Jakmile bude dokončen, budeme formalizovat naše eh, stanovisko. Mluvíme o ekologické legislativě, to, že máme problémy s transpozicí, s implementací, problém eh, takzvaného gold plating, to jsou všechno věci, které budeme řešit v našem hodnocení v komisi. Abych eh, končila pozitivně, ze všech těchto důvodů vidíme, že eh, jednodušší chytřejší regulace, doufejme usnadní eh, i respektování a cílem zůstane nakonec lepší životní prostředí. Refit, jak doufáme, nám dá možnost eh, některé tyto věci spochybňovat, že některá regulace je příliš nákladná, nevýhodná pro biznis. To všechno chceme řešit kontextu REFIT. Takže v tomto pozitivním duchu eh, chceme mm, pracovat. My vám děkujeme za vaši podporu a těšíme se na další práci na programu REFIT z úzké spolupráce s Evropským parlamentem. Děkuji, děkuji všem kolegům, děkuji komisi za zajímavé komentáře a musím připomenout lhůtu pro e, pozměňovací návrhy 15, 5. února hlasování v Envy 26. 3. hlasování v Jury v červnu, plena, plénum v červenci. Nyní můžeme jít dál e, na našem pořadu jednání a to je kroky v návaznosti na Evropské setkání mládeže Eh, tady chci pozvat našeho hosta, pana Palumba, Stefana Ženka, aby přišli sem. I have, I have briefly to uh, to remember which is the initiative. Chci stručně připomenout, co to bylo za iniciativu Evropské skání mládeže proběhlo v květnu eh, s účastí 6 tisíc mladých Evropanů, které, kteří diskutovali své představy pro epš, lepší, o lepší Evropě mm, v parlamentu. Ten follow-up je jedna z mm, akcí v organizovaných parlamentních výrobech, abychom měli Eh, představu o výměně názoru mezi mm, pozvanými mladými a nimi. Této představy bude prezentovat náš host a následující téma budou mm, projednávána společnost s nulovými odpady, nové eh, metody recyklace, změna spotřeby, mm, vzdělávání spotřebitelů, odpovědnost občanů, naše Mm, nebo vyslechneme krátkou prezentaci představ e, našich mladých hostů a později nějaký bude koment, následovat komentáře členů výboru. Nejprve dvě minuty na prezentaci myšlenek našich hostů, pak budou komentáře členů výboru. Takže pan Paluvo, prosím. Děkuji. Já budu hovořit o prioritách, které identifikovali na účastníci. Jedna z těch myšlenek bylo snížení e, odpadů vyhozených e, potravin a jejich přeprava. Toto tady má pomoci zlepšení eh, řetězců, potravinových řetězců, což by pomohlo dosáhnout ekologických cílů, snížení CO2, eh, méně potřeby eh, pro obaly a podobně, méně odpadků. Naše mm, potra... Tam jsem se díval také na odpadky, jaké jsou z jídelny parlamentní. Na evropské úrovni by bylo možné využít SZP a program um, rozvoje um, na podporu místních potravinových řetězců, spolupráce mezi farmáři, vytváření um, zaměstnaní v, míst, na, v lokálních komunitách pomocí družstev a podobně. Co se týče toho, co by pos, poslanci parlamentu mohli udělat pro eh, lepší dodavatelské řetězce a mm, přejít k udržitelnému systému, který by vytvořil politický rámec. Prioritu, eh, kterou mladí identifikovali, byla společnost bez odpadků. Další mladí členové by si také přáli Eh, cirkulární ekonomiku eh, a tento balíček, aby tedy přinesl ovoce, eh, snížení potravinových, potravinového odpadu a mm, dosažení společnosti s nulovým odpadem. Myslím, že by to také znamenalo, že budete spolupracovat, budeme spolupracovat s ostatními výbory v parlamentu a já vám děkuji za váš čas question of the uh, second idea. Yeah, thank you. Děkuji vám, uh, děkuji také pro, uh, tedy za, za to pozvání. Já mám velice jednoduchý nápad a je to takové symbolické. Já navrhuji mm, nařízení o omezení používání papíru v evropských institucích a když už tak, je to recyklovaný papír. Myslím, že je to velice jednoduché, ale také vysoce symbolické, neboť Evropský parlament jakožto komora zástupců evropských občanů by mohl být příkladem eh, dalším institucím a firmám Eh, jako takovým. Čili já navrhuji nyní v digitální eh, éře eh, se prostě zavázat nějakým předpisem k redukci papíru a když už tak, aby byl použitý, recyklovaný. Děkuji. No a nyní tedy první kolo vyjádření našich poslanců, jako první pan Karl Heinz Florenc. Já jsem se eh, velice pečlivě eh, vás vyslechl a částečně také přečetl vaše podklady. A já myslím, že je velice důležité, pokud se týče trvalé udržitelnosti a ochrany zdrojů, eh, že tedy tomu všemu je třeba věnovat značnou pozornost. Evropa je naštěstí velkým exportérem hotových produktů, jako aut, stroje a já nevím co všechno. A na druhé straně eh, ovšem musíme eh, ve stejně velkorysém měřítku dovážet eh, Eh, dovážet eh, suroviny. To platí třeba i pro Německo. My máme nějaký křemík a to je tak asi všechno. No a to samozřejmě vede automaticky k tomu, co vy tady navrhujete a to je to, že recyklace by neměla být eh, něčím okrajovým, ale naopak měla by stát v samotném středu naší agendy. Takže e, já vám tady mohu slíbit, že e, e, nebo mohu vás ujistit, že spotřebu papíru v parlamentu na to se zaměřujeme a je třeba říct, že Evropský parlament je daleko lepší, než si myslíme, protože u nás se Eh, skutečně velmi pečlivě zachází s odpady. Nejsme na tom špatně, samozřejmě zlepšit se můžeme vždy a já věřím, že i váš eh, eh, podnět, že jak si hm, ta změna musí nastat v hlavě, že prostě se musí změnit mentalita, tak abychom vůbec nepoužívali slovo odpad, aby to prostě bylo něco, co neexistuje, No, tak eh, to je, to je zajímavé. No, eh, my jsme tady měli eh, Januše Potočníka, našeho bývalého komisaře pro životní prostředí a on tady Eh, ty jeho, jeho, jeho eh, návrhy hm, tady skutečně eh, někteří z nich přímo omdlívali, takže my se snažíme tady skutečně skutečně pracovat pomocí veškerých demokratických prostředků aby se to zlepšovalo. Eh, bylo by dobré, kdyby se s námi byli přes internet v kontaktu a myslím si, že je dobře, jestli se toho chce chopit mladá generace. A eh, já musím říct, že to není téma eh, toho či onoho politického směru, je to prostě téma pro všechny Evropany. Děkuji. Děkuji. No, pan kolega Septánc. A Eh, ještě jednou prosím, dodržujte všichni čas, který nás tlačí. Ano, děkuji, eh, děkuji, že jste eh, tady mezi námi a já jsem velice rád, že jste si vybrali právě náš výbor. To, co jste řekli, to je zásadní pro budoucnost Evropy. Kalheinz tady hovořil o problémy, problémy se zdroji, přírodními zdroji v Evropě Eh, my se tedy soustředíme na to, eh, aby také jiné části světa bohatly, eh, objevuje se tu a tam střední třída a prostě mají výhody jaksi z většího materiálního blahobytu. To všem je to zátěž pro přírodní zdroje samozřejmě eh, já jsem tady obklopen eh, papírem a plastovými lahvemi, tak to není eh, samozřejmě nejlepší, ale podstatně je to, že ta myšlenka je taková, že příroda žádné odpady neprodukuje, takže z toho by si společnost měla vzít příklad. Já myslím, že my v podstatě dneska máme možnost se vším si tak nějak poradit eh, jak v zemědělství, tak tedy pokud se týče produktů, spotřebitelská zodpovědnost a vůbec celková odpovědnost eh, vůči planetě. Já myslím, my jako Evropská unie Eh, si toto můžeme vypsat eh, na štít eh, v mnoha souvislostech. Týká se to nejenom potřeb ekologických, je to zároveň imperativ vůbec společenský. Jestliže chceme se chovat zodpovědně vůči zdrojům naší přírody, tak to se nám podaří tady opravdu vyřešit konečně po mnoha desítkách let tu kvadraturu kruhu. Děkuji paní Belda. Děkuji. A také já vás vítám eh, v výboru pro životní prostředí. Eh, vím, že ve Štrasburku jste se ne, nemohli eh, setkat s mnoha poslanci, což je škoda. A navíc my se, vím, že jste ze školy, která se nachází v mém v okresku. No, eh, my už něco tady děláme, eh, my už eh, vlastně nemá, nepoužíváme tolik papíru jako dřív a máme ty své programy a dokumenty na iPadu, ale co s tím iPadem bude, až dožije, že? Toť otázka. Ono všechno je to o té původní konstrukci, nastavení, designu a to, eh, jak eh, je to potom možné eh, prostě zrecyklovat, protože je to částečně z kovu, částečně z plastu, částečně ze skla a tady jde de facto také o design dotažený až do toho stádia likvidace. No, mnohé pořád končí na skládkách a tak dále, čili od počátku myslet na celý ten životní cyklus produktu, to bude něco stát samozřejmě, protože eh, ty podniky do toho budou muset vložit tu první investici. No a eh, já tady z politického hlediska mám na vás otázku. Eh, to bude samozřejmě velmi obtížné. A jak si myslíte, že bychom mohli získat na svou stranu občany. Protože my zhruba za pět let eh, budeme se opět ucházet přízeň voličů a říct tak, eh, my jsme změnili způsob, jakým nakupujete a podobně. No ale zase, jak prostě ty lidi pro to získat? Okay, and now a short reaction, one minute. Tak a eh, nyní, nyní prosím, máte každý jednu minutu na reakci. Eh, paní Biza a pan eh, Densa hovořili o tom životním eh, cyklu produktu. Já o tom ještě budu hovořit příště. A teď otázka, jak získat voliče. No, o tom bude hovořit později kolega. Jak tedy vzdělávat spotřebitele a tak dále. Já si myslím, že Eh, úlohou politiky je také vést a vaším úlohem je, eh, vaší úlohou je také vysvětlovat svým voličům doma, co je třeba a co by měli dělat. To by eh, tady chtěli, chtěli bychom se vyhnout tomu, že prostě dětem budeme moci, muset říkat, my jsme měli moc krásnou planetu, ale bohužel dneska už to tak není. to by možná bylo mm, lépe se soustředit na to, než na klimatické změny. Jako já bych eh, chtěl říct něco k té poslední otázky, jak eh, občanskou společnost nebo občany jako takové eh, získat a zapojit. Mládežnické organizace jsou nástrojem, který se využívá velmi málo. Proč? Protože jsou to lidé velmi mladí a politicky nerozvinutí, ačkoliv mají silná témata. Nicméně eh, tyto mládežnické organizace eh, mají svůj půvab, jsou idealistické, možná tam není zase tolik agendy, ale ten, ty ideály tam jsou. Abych vám uvedl příklad, třeba ta eh, generace Erasmus, tady eh, ta není příliš zapojována do dialogu a já si myslím, že toto by byl způsob, eh, kde by se eh, politici mohli do toho trošku víc vložit. Vy jste nejenom zákonodárci, na vás jsou upřené oči všech evropských občanů. Je to, jste symbolem Evropy, máte zodpovědnost, a to že, to, že Evropský parlament už recykluje vodu, to já jsem vůbec nevěděl, no z toho by se skutečně, eh, s tím by se dalo pracovat. Thank you very much also for your suggestion. Děkuji za eh, otázky a odpovědi a teď je druhé kolo eh, myšlenek. Hned předám slovo pro tedy další nápady, myšlenky. Pan Palumbo, jak už jsem řekl, tak um, Mm, jde o prodloužení životního cyklu produktu, taková je strategie. A je asi zjevné, proč je zapotřebí to udělat, protože stále častěji mají produkty kratší životní cyklus, kratší dobu životnosti. A někteří poslanci eh, hovořili o tom, že je třeba změnit způsob myšlení, naše nastavení ale zároveň existují nástroje politiky, které můžeme využít eh, k tomu, abychom podnítili podniky, motivovali je k tomu, aby prodloužili, prodloužili životní cyklus produktů. A jde o celou řadu nástrojů, jako jsou eh, jako je stejné označování, eh, stejná pravidla pro zadávání veřejných zakázek a tak dále a tak dále. Dále jsme diskutovali o významu um, oběhové ekonomiky a to by mohl být také nástroj, který bychom mohli využít, využít pro další životní cykly produktů. Ale existují také další iniciativy v EU. Například Social Innovation Prize, Horizon 2020. To znamená, parlament může eh, například udělovat cenu za udržitelnost nebo za delší eh, životnost produktu, tak aby motivoval podniky nebo malé i střední podniky k tomu, aby prodlužovali životnost svých výrobků. Parlament má možnost a schopnost eh, spouštět pilotní projekty Mohly by tedy existovat eh, pilotní projekty v rozpočtu pro rok 2016. A během vašich následujících pět let bych vás chtěl požádat, milí poslanci a poslankyni, abyste při navrhování legislativy nezapomínali na eh, životnost produktů. A vím, že jste hovořili o vzorech, eh, užitných vzorech a vím, že velký odpad vyplývá už z těchto užitných vzorů. A na to bychom neměli zapomínat, abychom prodlužovali životnost produktů. Pan předseda, děkuji. Nyní má slovo Stefan. Tak na závěr budu stručný je to jednoduché. Jde o to, abychom vytvořili kampaň, která bude zvyšovat povědomí na úrovni eh, škol, tedy v oblasti vzdělávání, a to v otázkách životního prostředí, udržitelnosti a tak dále. Proč to navrhujeme? vypadá to, že to je velmi přímočará jasná věc, ale já jsem chodil do školy v 90. letech a tehdy eh, to vypadalo, že ekologické otázky jsou součástí kultury ve škole. Ať jsme dělali cokoliv, tak eh, jsme věděli, že žijeme ve světě, který by měl být udržitelný, nemůžeme plítvat vodou a tak dále. Byla to taková mantra, ale teď mám pocit, že dnešní eh, mladí lidé toto povědomí už nemají. Ve školách tato kultura není. Z evropské úrovni to možná není úplně snadné, ale právě proto eh, navrhujeme kampaň, kde by někdo známý, nějaká slavná osobnost, eh, hovořila o udržitelném životním prostředí a těchto otázkách. Takže využít známou osobnost, která by eh, zaujala mladé lidi, ale také přesvědčit občanskou společnost a učitele, aby se o těchto věcech šířili. Hm, často hm, se spustí nějaká kampaň v Bruselu a omezí se pouze na Brusel, což je škoda. A myslím si, že eh, mládežnické organizace jsou opravdu připraveny se zapojit. A něco takového by podle mě byla skvělá iniciativa. Děkuji, říká pan předseda. Teď eh, se vyjádří kolegové. Začneme panem eh, Skrlekem. Děkuji, pane předsedo. Eh, pokud mi dovolíte, budu dále hovořit chorvatsky. Chtěl bych, aby i mladí lidé v Chorvatsku pochopili to, co jim chci říci. Mě velmi potěšilo to, že eh, zde máme jako hosty dnes mladé lidi a že se snaží přesvědčit nás, abychom pokračovali v práci na oběhové ekonomice a abychom to navázali také na vzdělávání a aby se to stalo jednou z, naší, z našich priorit. Vy jste správně uvedli, že se musíme zapojovat do různých činností, do různých aktivit, eh, a to už eh, v, ve věku školek a podporovat udržitelný rozvoj. Je to mimořádně důležité. Je důležité, aby se toto dělo po celou dobu života mladých, dětí, to, mladých lidí a dětí, to znamená ať už na základní škole, střední škole a tak dále během jejich studií. Vy jste správně zdůraznili, že um, jestliže mám mít nějaký inovativní produkt, máme mít nějaké ekologické inovace, tak je například důležité prodloužit eh, životní cyklus produktu, ale um, bude trvat určitou dobu, než um, se tomuto mladí lidé naučí. A kromě toho chceme stimulovat také starší generaci, aby se eh, neustále vzdělávala. Jde o celoživotní vzdělávání a jde o to, aby se eh, lidé naučili také zacházet s výrobky, které budou mít delší životnost, které budou navrženy tak, aby jakmile skončí primární účel toho výrobku, tak bude existovat ještě nějaký sekundární účel a dnes už můžeme takové příklady vidět. Můžeme to na tom vysvětlit mladým lidem, můžeme vysvětlit, jak eh, takovéto věci fungují. A dále bychom měli také zdůraznit, že nejde jenom o to, abychom lépe využívali naše zdroje, ale chceme dosáhnout také energetické účinnosti, protože eh, výrobce takovýchto produktů, které mají ekologický užitek, ekologický vzor a design, tak by měly být eh, Eh, energeticky účinné, to znamená s menší spotřebou energie. A to je další z cílů a potřeb při boji s klimatickými změnami. To znamená osvěta a šíření těchto informací v EU. Tak, aby se dostal i do těch členských států, které možná si nejsou tak vědomi těchto skutečností jako jiné. Takže eh, ten v vozovkách virus oběhové ekonomiky a otázku ekologických vzorů, ekologických designů bychom měli opravdu šířit, abychom prosadili nový způsob eh, myšlení. A plně vás podporuji v tom, že mladí lidé v tom mohou velmi pomoci. Pan předseda, děkuji nyní paní Evi. Děkuji za to, že jste nás dnes navštívili. Já budu mluvit italsky. velmi dobře chápu směr a problém, o kterém jsme hovořili dnes několikrát, a to je různé eh, rozdílné nastavení a rozdílné navrhování produktů. A to se týká například designu. Já sama jsem studovala design, takže velmi dobře vím, o čem mluvíme ale jsem si vědoma toho, že projektování, navrhování až do dnešní doby, a možná, že to může být ehm, vina také nejenom množství výrobků, které jsme zvyklí používat, ale může to být dáno také tím, že ty tež výrobky ehm, se snaží sice dnes být ekologické, ale nejsou vždy účinné. To znamená, my se musíme podívat na design z jiného pohledu, který design bude se zaměřovat na to, aby to sloužilo komunitám, aby to sloužilo společnému soužití, aby eh, vznikaly kreativní komunity, které budou nacházet eh, jiná řešení, jak eh, společně žít a tak dále. A ta realita již existuje. A v této věci politika hraje zásadní roli. A sice měli bychom motivovat k těmto dobrým postupům, a ať už začneme mobilitou, nebo stravováním, výživou, nebo obecně spolužití, eh, takzvané time bank, sdílení různých věcí. A to všechno jsou prvky, které se nějakým způsobem navrhují, plánují, projektují. A je zde fáze projektování, která i z hlediska um, politiky je třeba, aby byla podporována, abychom k takovémuto přístupu motivovali a doufám, že i v parlamentu budeme moci více hovořit o tzv. sharing economy, to znamená o ekonomice sdílení a větším zapojením. Pan předseda, děkuji. Pan Grote. Já, vielen Dank. Äh, ich fand... Děkuji. Já jsem rád, že jste pokus poukazali na to, že si musíme sami teda, sami chytit za nos a sami si klást otázky. My jsme po takovém eh, zasedání v minulosti měli tři obrovské kontejnery papíru, odpadu. To se mm, již zrušilo, již se nerozděluje eh, papír, máme online portál, všichni kolegové se to mohou číst online a jenom několik kolegů by se přelo zpátky ten papír, takže to je velký pokrok. Otázka je, jak je to tady všechno organizováno a tak dále, a tak dále. Já jsem chtěl ho- hovořit o plánovaném tedy uh, eh, zastarávání například eh, v automobilech, ve vozidlech. Dříve to bylo tak, že po 80 tisíc eh, kilometrů a pak skončila garance. My jsme prosadili, že to bude 180 tisíc. To je správné, protože když si koupíte nové auto, tak vycházíte z toho, že to, to také 180 tisíc kilometrů minimálně ujede. A to jsou věci, e, kde by toto plánované zastarávání, to by měl tedy, to by měla legislativa zkoumat, aby to aby ta mašina na vytváření peněz a e, odpadu byla, e, se stala minulostí. Tomu se doposud nevěnovala taková pozornost. Paní Šerik Perik. Mm, já jsem hovořila se třemi eh, školami eh, týdně a často mě překvapuje, že mladí lidé si nejsou vědomi, co se děje. Já jsem tady pro vaši budoucnost, o to jde. A eh, my musíme být v kontaktu efektivněji. Co můžeme udělat lépe a mm, mm, abychom zvyšovali povědomí o věcech, které řešíme. Musíme se navzájem informovat, musíme současně také zvyšovat povědomí. Já jsem byla na jedné univerzitě, na eh, základní škole, střední škole, mladí lidé od 7 do 12 let, tedy měl, měli celá řada eh, mm, kritických otázek, jak věci dělat lépe. Karin Kadenbach. I do have a little problem because uh, as I came in late. Já mám drobný problém, protože já jsem přišla později, neslyšela jsem většinu vaší prezentace a jsem ráda, že jste přišli mezi nás znovu, že jsme, jsme možnost si promluvit ve Štrasburku. A moje nabídka vám dnes je, že bych si přála, aby jeden z vás se vrátil do Evropského parlamentu eh, také já každý rok cestuji za studenty a na mých webových stránkách se můžete přihlásit a pak budete mít tři dny tady v parlamentu, můžete navštívit Envy, můžete diskutovat všechny tyto věci s námi společně, protože v září obvykle eh, máte tedy jaksi volno ze studií, takže já bych ocenila, kdybyste se vrátili mezi nás. Eh, ty témata, které jste prezentovali především minule, ukázaly, že skutečně jste angažovaní velice v těch věcech a já vám slibuji, že my zde v Envy hmm, že všichni, kdo jsme tady, oceňujeme, co děláte, vaše, vaše příspěvky. Děkuji a nyní dám slovo Leonardu Stefanovi. Hmm, děkuji. Já tady vidím že skutečně poslanci chodí na tyto uh, akce a 2000, v roce 2016 se budete moci sejít s mladými voliči z celé Evropy a hovořit o evropské politice. Vidím, že poslanci chodí do škol a vysvětlují, co se tam děje, ale musím s vámi nesouhlasit v jedné věci. Hmm, evropské hmm, mládežnické akci, tak tam byl jeden z hlavních problémů byla udržitelnost, co tedy Evropa s tím bude dělat. Jak říkal pan Grote, měli bychom e, z toho vyvodit nějaká ponaučení, o tom jsme mluvili. E, a já, e, to lokální iniciativy, ale to lze zvětšit. Například komunity, kde sdílíte nástroje i bydlení, takže naděje existuje. Jednu věc jsem chtěl říci, než odejdu, že i letos je hodně možností. V březnu uh, bude revize roce 2020, diskuse o udržitelném rozvoji září, eh, ZP21 v prosinci. Takže mládežnické organizace jsou nevyužitým zdrojem. Vy byste měli eh, je využívat mm, a pokusit se je do toho vtáhnout. Já chci říci, že Eh, to je už, tady už existuje dobrá praxe pozí, eh, zvaní studentů do parlamentu. Myslím, že tato akce mládeže, všech 6 tisíc lidí se, mladých se sešlo, měli možnost se podělit o své názory, promluvit z politiky. Bohužel jsme e, slyšeli, že je tam velice málo, že tam bylo velice málo poslanců, takže bych vás chtěl pozbudit, abyste mezi nás přijeli a mluvili s námi. A mnoho mladých dnes se hodně angažuje a chce být vyslyšeno. Pokud se budete angažovat, tak to rozšíříme dál. Když budete v kontaktu uh, se mnou přes Twitter, tak já budu kontaktovat další, takže to je způsob, jak se s námi angažovat. Moje poslední připomínka v omezené době eh, vzdělání školství, tady je výbor pro kontrolu a mm, mm, s těm byste měli spolupracovat především, co se týče vzdělávání občanů, eh, možnosti, jak tady vzdělávat mladé. Celoživotní vzdělávání, to se týká jiných generací. Takže eh, děkuji, že jste mezi nás přišel. To já velice oceňuji. Doufám, že se mm, vidíme znova příští rok. Děkuji vám. Také já chci poděkovat za, vaši příle, za tuto příležitost, za možnost, kterou jste nám e, eh, dále vyslechnout, tedy vaše Eh, názory a vést tuto diskusi. Eh, také eh, chci pozvat další kolegy a jednat o možnosti, mm, aby tady byli mladí, ale asi by to nebylo vhodné během volební kampaně, kdy to je obtížné, ale v jiném období ano. Děkuji. Nyní budeme pokračovat v naší schůzi. Sorry if we are late, but Okay, we start now the last high. Tak a teď se dostáváme k poslednímu bodu na našem eh, programu a toto je měna názoru s výkonným ředitelem Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemoci Markem Sprengrem. Je to eh, každoroční výměna názoru se výborem NV a on Mm, nám podatkovou takovou zprávu o činnosti za rok 2014 a výhled na rok 2015. E, Evropské středisko pro prevenci e, funguje od roku 2004, zabývá se e, závažnými riziky, zejména u infekčních chorob. Minulý rok dominovala hlavně zprávám Eh, ebola a krize s tím související a to je také něco, co spadá do vaší gestce. No a my si teď eh, velice rádi vyslechneme, co nám k tomu máte, co říct tedy k těm, těm hlavním tématům minulého roku a také to očekáváte do roku letošního. Máte slovo. Děkuji vám je eh, pro mě vždycky velkým potěšením, že tady mohu být a byl to skutečně pozoruhodný rok. Nejen proto, že zde máme nový Evropský parlament a eh, nového komisaře pro zdravotnictví, ale současně s tím šlo o první rok implementace eh, nové legislativy o nakažlivých chorobách. Pardon, mohl bych požádat naše mladé kolegy, eh, jestli tedy se potřebují fotografovat no, nebo bavit, mohou, aby tak učinili venku. Čili eh, šlo o první rok implementace nové legislativy a jsem velice eh, rád, že tady v první řadě sedí zpravodaj k této legislativě. Samozřejmě jsme se také těšili na výsledky našeho eh, druhého nezávislého vyhodnocení eh, Evropského střediska a samozřejmě také eh, vypuknutí eboli. No a já bych vám rád dal takový nějaký velmi stručný přehled o našich úkolech. Tak především shromažďujeme informace, Eh, jakýsi dohled, přehled a eh, zprávy o epidemiích. Za druhé, eh, provádíme rychlé posouzení rizik a k tomu také vědeckých doporučení. Podporujeme takto mm, připravenost. No a v neposlední řadě máme dobrý program pro školení v epidemiologii Eh, který eh, je ve prospěch veřejného zdraví. Možná by bylo vhodné o tom veřejném zdraví eh, ztratit pár slov. My jsme de facto agentura pro veřejné zdraví, ale ono se to dá mm, porovnat s hodinovým strojkem, který obsahuje spoustu prvků a součástí a celé to funguje jenom, když je to dobře sladěné a když to dobře spolupracuje. A proto je tak důležité, že kladete důraz na celkový systém. A já jsem viděl návrh stanoviska k ebole a vy jste tam mimo jiné zmínili, že důležité je nejenom eh, věnovat se léčení, ale také třeba už eh, začít eh, při, ve výživě a ve škole. No, eh, Ebola, eh, to samozřejmě mě dneska napadne jako první věc. A eh, my po celém světě máme přes 22 tisíc případů, o kterých víme. Já nevím, kolik je ve skutečnosti a podezřívám, že to bude mnohem více. Mrtvých je přes 9 tisíc, Gnie přes 3 tisíc, Liberie 8,5, Sierra Leone 10 tisíc a také se nakazilo více než 800 eh, eh, pracovníků a víc než 500 z nich zemřelo. V zemích jako Sierra Leone eh, ta má pouze 8 chirurgů na zemi, která má 6 milionů obyvatel. A musíme říct, že tam vymřela většina zdravotnického personálu. To souvisí jednak eh, s chabou, zdravotnickou infrastrukturou, ale také s místními tradicemi a zvyky. No a tedy o co nám jde jako ECDC, my se snažíme o co nejrychlejší posouzení rizik v Africe, zejména pro Evropu. A to jsme tady učinili. Když se tady vrátíme zpátky do Afriky, jak by bylo možné Eh, zabránit propukání takovýchto epidemií. To by se jednoduše a prostě muselo jít do vesnic a vysledovat, jak se tam ta epidemie šíří. Na to všem je třeba mít systém zdravotnictví, jenomže nic takového tam neexistuje. Eh, taky by se dal spolehat na mezinárodní reakci, jenomže ta nebyla dostatečná. No a když se podíváme na průřezový přístup, eh, to znamená také s, občanskou, eh, s občanským příspěním logistou a tak dále, tak to také příliš nefungovalo. No a když se tedy eh, vrátíme dále, tak připomněl bych úkoly, tak jak byly popsány předsedou Junkrem. A sice za prvé se má příslušná komisařka zabývat bezpečnostními krizemi, pandemiemi a má podporovat také krizového manažera Eboli, tedy za Evropskou unii. Samozřejmě pro nás jako ECDC e eh, je právě jsou epidemie a pandemie eh, zásadní eh, součástí práce. ECD se dále podporuje komisi a její úseky v obou těchto prioritách. Ovšem novinkou zde byla pomoc koordinátorovi EU pro ebolu v postižených zemích. A do toho spadala také západní Afrika. Když se podíváme na rozhodnutí 1092, komise má více příležitostí koordinovat připravenost a dotazovat součlenských zemí, jak jsou připraveny oni. A to samozřejmě eh, je velice důležité, tedy aby eh, členské země byly připraveny, aby měly eh, připravené systémy pro případ vypuknutí vážných epidemií. Máme dostatečné laboratoře, diagnostiky a profesionální personál polní personál, abych tak řekl. A dále jsme schopni bezpečně izolovat a léčit e, ty případy. ECDC technicky podporuje komisi při analýze e, výsledku a to jsme také dělali. Komise vypracovávala e, přehledy a samozřejmě potom neposuzujeme, jaká ta připravenost je. My v ECDC e, se věnujeme nově vznikajícím e, infekčním chorobám, jako je třeba ebola. My jsme se začali věnovat ebole e, zejména v prosinci 2013. Věděli jsme, že tehdy objevují, objevovali jakési případy na ginejském venkově, jakási epidemie, o které se moc nevědělo. No a 22. června eh, potom bylo potvrzeno, že jde o ebolu. No a jak pokračoval čas, věnovali jsme eh, tomu více a více zdrojů. Eh, aktivovali jsme takzvaný nouzový plán veřejného ohrožení, což znamená mobilizaci více lidských strojů. Měli jsme od srpna každý den eh, setkání řídících týmů, většinou jsme je vedli a každodenně jsme byli v kontaktu s komisí, s VHO, ECOM a tak dále. Během posledních dvou a půl let, pardon, během posledního půl roku 40 až 60 našich expertů eh, pracovalo výhradně na ebole. A podařilo se nám eh, vyprodukovat eh, řadu posudků eh, rizik epidemiologických, také doporučení pro cestovatele do těchto zemí, případně do pro lidi, kteří se vracejí z těchto zemí, co je třeba kontrolovat, je třeba kontrolovat lidé při návratu, při odchodu z Evropy, odjezdu z Evropy. A musím říct, že třeba jsme navštívili jednu lucemburskou nemocnici a ta byla skutečně příkladně připravená. Ale další problém je všem, že s každým pacientem je spojená, e, spojená produkce infekce infikovaného odpadu a není ho málo. Eh, to zní jako jednoduchá otázka, ovšem najít řešení vůbec není jednoduché. My nyní máme eh, velmi dobré systémy evakuace ze zdravotnických důvodů, ale eh, jestliže máte pacienta na palubě letadla, jak dekontaminovat letadlo. A také tím jsme se zabývali a nabídli jsme řadu technických doporučení. Musím říct, že eh, ten legislativní akt 1082, eh, eh, tam se nám dostalo tady příležitosti to všechno shromáždit a bylo to také debatováno. V Africe my tedy nemáme mnoho lidí, ale přece jenom tam nějací naši lidé byli a poskytovali nám informace z první ruky. Ke konci Eh, loňského roku, říjen listopad, eh, jsme byli pod větším tlakem, abychom se více soustředili na západní Afriku a něco s tím udělali. A eh, žádal nás VHO a CDC Atlanta, tedy žádost, abychom zajistili frankofonní experty. A my jich máme dosti. Eh, dva naši komisaři eh, byli přímo osobně v západní Africe, tam to viděli na vlastní oči a eh, potom příslušná komisařka navštívila naši agenturu, to bylo v září, a požádala nás o vypracování plánu podpory západní Afriky, zejména Gvíneje, kde potřebovali frankofonní experty. Takže to jsme provedli. Dále v listopadu pan Kolumbie, doktor Kolumbie eh, se účastnil mise na vysoké úrovni do západní Afriky a byli získáni další experti pro tento plán. Eh, my jsme v polovině prosince plán předložili komisi a tam se říká, eh, že potřebujeme nejméně čtyři týmy expertů na různých úrovních, aby se tedy eh, rozprchli po Gvineji do různých oblastí a poskytovali podporu místním úřadům přímo ve vesnicích, a zajistit, aby se tam dodržovala základní epidemiologická pravidla. V současné době máme v západní Africe čtyři týmy a účastní se jich mnoho lidí z různých členských zemí. Můj první dojem, eh, jak to funguje, myslím si, že legislativa, mm, zdravotnická legislativa pro přeshraniční případy byla eh, vhodným nástrojem. Hodně jsme eh, debatovali o, o připravenosti členských zemí a o zvládání rizik. Důležitým instrumentem je také společné pořizování materiálu my jsme tady poskytli de facto plný servis eh, od eh, materiálního zabezpečení po, přes přepravenost, eh, přes školení expertů a tak dále. A myslím, že máme velice dobré kontakty a že se nám to podařilo zvládnout velmi dobře koordinovaným způsobem. Pokud by se měl vrátit k misi paní komisařky na eh, slyšení s komisařkou Andrikajte letos na podzim eh, byly eh, byly srazeny tři priority promotion, prevention, protection, čili publicita, ochrana a prevence a to bylo velice dobré. A já bych rád zvláště poděkoval italskému předsednictví, eh, které se během svého šestiměsíčního období zabývalo několika nakažlivými metod, eh, nemocemi, včetně třeba HIV. Eh, v současné době podporujeme lotyšské předsednictví k tématu tuberkulózy a její potírání v Evropě. No a my jsme samozřejmě odhodláni podporovat také vy, vás a budeme se zabývat eh, bezpečností cestujících a matro, makrobiální, eh, mikrobiální odolnosti. Eh, já jsem se vždy snažil o to, aby ECDC byla důvěryhodnou organizací a jsem velice spokojen s tím, že jedním z výsledků externího hodnocení je, že naše agentura eh, produkuje kvalitní eh, produkty eh, ve všem, co dělá a to je velice potěšující. My nemáme žádné formální pravomoci, takže toto je náš způsob, jak být užiteční. Management Board v současné době pracuje na našich doporučeních Eh, v několika oblastech, jako je mikrobiologie, eh, dále eh, situace v chudých zemích a tak dále. Prostě je to, jsou to situace, které by mohly zhoršovat přímo na místě situaci ještě dále. Když se podíváme na budoucnost, je třeba si dělat starosti se sedmi trendy. První je antimikrobiální eh, odolnost, dále infekční nemoci, jako je chřipka, eh, eh, očkování a neúčinnost očkování, pohyb migrace a tuberkulóza. Evropa je velice rozmanětá a to znamená, že je třeba Eh, brát v úvahu také pokračující finanční nejistotu v některých evropských zemích. Abych to uzavřel. ECDC bude plně podporovat mm, eh, novou eh, komisi ve všech činnostech. Pan doktor Anukajte byl nedávno ve Stockholmu a opět já ho podporuji. Dále Eh, legislativa, na které pracuje váš výbor, dává Evropské unii eh, velice silné nástroje. Eh, my jsme to viděli během epidemie eboli. A já vám chci poděkovat také za prosíravost. Samozřejmě, že Eh, takováto legislativa je pro nás jako ECDC eh, vysokou prioritou. No a za třetí ECDC letos si připomene deset let své existence. Už deset let monitorujeme, posuzujeme a informujeme o nakažlivých chorobách. No a v příští dekádě chceme být nadále eh, ostražití a pomáhat členským zemím v jejich připravenosti. A já bych eh, použil na závěr metaforu. Já jsem z Nizozemí a moje země. Eh, my jsme většinou většina našeho území eh, pod úrovní moře, čili kdykoliv se strhne bouře, upírají se naše oči k bariérám, které máme, protože kdyby se protrhly, budeme zaplaveni. V oblasti infekčních chorob Evropa v posledních několika letech zažila mnoho takových bouří, eh, největší z nich Ebola. A pokaždé se naše systémy veřejného zdraví osvědčily a odolaly. Otázka je, jestli tomu tak bude také při příští bouři nebo té přes příští. V Nizozemí víme, že je třeba věnovat eh, pozornost tomu nejslabšímu článku v našich eh, hrázích a bariérách. Já jsem v eh, listopadu byl zde na vaší debatě o ebole a eh, je jasné, a tam taky jste řekli, že je třeba potírat tu epidemii přímo na místě, čili v západní Africe. Ano, a to je dobře. A Eh, my samozřejmě se musíme věnovat také Evropské unii, ale také zahraničí a zejména těm nejslabším článkům. Eh. Děkuji za prezentaci. A začnu hned tím, že předám slovo paní Konečné, která je kontaktní osobou pro ECDC eh, e za náš výbor. Děkuji, pane předsedo, děkuji Vidíte, jsme ve trošku časovém skluzu, takže se snažím eh, svou řeč zkrátit, protože si myslím, že pan ředitel řekl vše podstatné z toho, co se chystá, z toho, eh, jak bychom se možná dále měli na ECDC dívat. Eh, já myslím, že ten závěr byl vše říkající, to znamená nejenom monitorování, prosazování, posuzování a informovanost, ale především pomoc. To je úkolem ECDC, který deset let eh, již vykonává. Fakt je, že za těch deset let se objevují nové a nové hrozby a nové a nové výzvy pro ECDC. A tam bych možná spíš chtěla eh, říct, že bychom se měli zamyslet i my nad sebou, případně Evropská komise, zda to, co jsme před deseti lety dali ECDC do výjimku, je ještě dnes těch nových podmínkách, ve kterých funguje pořád dostačující, či zda bychom neměli přehodnotit a možná rozšířit agendu, kterou ECDC může vykonávat. Já narážím na jednu konkrétní věc, která mě trošku mrzí. Já jsem na ní upozorňovala před eh, v listopadu, kdy jsme o tom mluvili. Eh, já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad úlohou a působením ECDC i mimo rámec Evropské unie. Ona dnes slouží vnitřním potřebám Evropské unie. V těch výjimečných případech jsme schopni, aby pomáhala na venek, ale my se dnes zcela reálně bavíme o asociačních dohodách s řadou států. Máme s nimi uzavřeny a státy jako Ukrajina, Moldávie či Gruzie jsou zrovna ty státy, který, které máme pocit, že by jednou měly být eh, součástí eh, Evropské unie a Přitom jim dneska nemůžeme pomoct tak, jak bychom jim pomoct mohli ve chvíli, kdy my jsme si zde za těch deset let vybudovali agenturu typu ECDC. Já si myslím, že bychom se měli zcela vážně bavit o tom, zda nerozšířit ten modus operandi eh, i na tyto země, protože eh, je zbytečné, aby, nebo je škoda, když jim neumíme přidat naše zkušenosti, je škoda, když i v této oblasti zdravotnictví uh, Eh, jim neumíme říct, eh, co umíme a neumíme, neumí pracovníci nebo nemohou pracovníci střediska dneska, dneska v těchto oblastech pomáhat. Další problém, který máme a je prostě evidentní, my jsme dneska schvalovali discharge u ECDC a ukazuje se, že eh, Činnost této agentury se rozšiřuje i s tím, jak přichází nové hrozby, jak jsme o tom mluvili, a peníze, které tato agentura dostává, jsou stejné a navíc eh, máme velký problém s tím, že díky tomu, že, a já jsem ráda, že agentury sídlí nejenom v Bruselu nebo eh, ve Štrasburku či Lucemburku, ale že sídlí ve Švédsku tato agentura, tak ta přepočtová hranice na švédské koruny, kde vlastně funguje, nám začíná dělat vážný problém, protože ji prostě neumíme Eh, aktualizovat tak, aby vyhovovala potřebám a hlavně, aby vyhovovala reálnému rozpočtu. To znamená, my dneska opravdu řešíme to, že peníze, které dáváme, jsou z velké části, pod, z velké části poté přepočítávány v kurzu, který je pět let starý a myslím si, že to jsou věci, které možná vám nepřijdou úplně důležité, ale pro činnost agentury, pro rozpočet, který rozhodně při agendě, kterou jsme jí dali a při počtu lidí, který zaměstnává, není jakkoliv vysoký, tak může potom eh, způsobovat zbytečné pnutí a myslím si, že bychom eh, se na to měli taky podívat a zaměřit a v tomhle případě bych poprosila především komisi, která je schopná s tím adekvátně něco udělat, aby tak učinila, protože uh, jsou to zbytečné, možná malé věci, ale zbytečné proto, abychom uh, agenturu nemohli v tomto podpořit. Uh, Eh, já už možná ukončím své slovo tím, že eh, management board, ve kterém máme jako Evropský parlament dva své zástupce, bude v březnu tohoto roku vybírat nového eh, ředitele této agentury. Pokládám, že Eh, i současný ředitel bude v tomto výběrovém řízení. Já bych vás chtěla informovat, že jako kontaktní osoba se pokusím, pokud mi to časové možnosti dovolí, ale udělám pro to vše za nás jako Evropský parlament také zúčastnit, tak abych potom Envy výbor mohla o, tomto, o této volbě informovat jako přímý účastník, ne pouze z doslechu, abyste měli všechny informace, které uh, budete potřebovat, protože eh, si myslím, že je to důležité. Eh, je samozřejmě také důležité, abychom tuto agenturu, byť je jedna z nejmenších, kterou máme, nestráceli ze zřetele. Já pevně věřím, že bohužel snad i díky ebole si vytvořila pevné místo mezi eh, v systému evropských institucí a že teď už záleží jenom na tom, abychom jí uměli vytvořit ty podmínky tak, aby mohla pracovat co nejlépe a mohla prodávat to, co umí nejlépe, to znamená eh, řadu odborníků, řadu odborných studií, řadu věcí, které by dneska členské státy nezvládly sami, tak aby vytvářela v rámci, v rámci našeho, v rámci celé Evropské unie jako takové. Takže díky moc eh, za nejenom tu dosavat odvedenou práci panu řediteli a celému jeho týmu, ale i našim zástupcům v Evropském parlamentu eh, nebo za Evropský parlament sedí tady s námi a myslím si, že dělají opravdu skvělou práci, hájí, na, hají nás a, a hájí nás velmi přesvědčivě na jednotlivých jednáních ale eh, chtěla bych poděkovat také vám, kolegyně a kolegové, kteří jste zde zůstali, vydrželi jste a vyslechli jste si ty zprávy, protože eh, si myslím, že je to opravdu důležité téma a jak bylo řečeno, občas jsme překvapeni, co nás v Evropě ještě čeká a pak vždycky hledáme tu oporu v institucích, které máme, tak vytvořme jim pravidla tak, aby mohly fungovat co nejlépe. Thank you. Now... Děkuji, pan Grote. Děkuji. Děkuji za prezentaci. Ehm, když jsem to poslouchal, tak mám skoro pocit, že byla už vyřešena a že Evropa k tomu hodně přispěla, ale musíme konstatovat, že to nejnutnější chybělo. My jsme tam neodvedli dobrou práci v západní Evropě chyběly úplně ty nejzákladnější věci. A řekněme to takhle, já si myslím, že bychom se měli zamyslet spíše nad tím, jak bychom mohli v budoucnosti na takovéto krizi reagovat, protože na tuto krizi jsme nereagovali dobře a možná, že by vaše agentura mohla přispět k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jak bychom v budoucnosti nečeli takovéto katastrofy, jako to bylo eh, v ebole. Takže pro mne to eh, byla váš špatně odvedená práce. Eh, mně se nelíbilo, jak jsme se tam během krize prezentovali a možná se z toho budeme moci v budoucnosti poučit. Ale zajímal by mě váš pracovní program, tedy ETDC. Máme určitou cestovou, cestovní mapu na příští roky a mě by zajímalo, jak eh, připravujete eh, pracovní program, jak probíhá koordinace s komisí, jak to funguje s ostatními agenturami, zda probíhá nějaká koordinace, například v případě agentury EMA eh, se také zabývají například ebolou nebo s některými horizontálními tématy. Takže mě by zajímalo, kdybyste nám mohl poskytnout informace o tom, jak vypadá pracovní program ECDC a jak vzniká. Děláte to pouze vy sami nebo eh, v koordinaci s komisí nebo ostatními agenturami? Děkuji. Děkuji. Paní šerif Pirik. Děkuji za slovo, pane předsedo. V první řadě bych chtěla poblahopřát panu řediteli za přístup, který zaujali v Africe. Já jsem se vás ptala na to, co můžeme udělat my. A na základě informací, které jsem dostala, tak eh, musím říct, co řekl první Eh, řečník za parlament. Já teď tady nebudu opakovat všechno, ale chci poděkovat za vaše úsilí. Můžeme se zabývat tím, co je možné zlepšit, ale to je právě důvod, proč bychom měli být tady. Jenom pár stručných připomínek k tomu, co mě eh, zaujala otázka tuberkulózy. To je věc, kterou je třeba řešit. Zajímalo by mě, zda opravdu to sledujeme. A pak otázka antimikrobiální rezistence. To je téma, které je důležité nejen v Evropě, ale také v USA. Například prezident Obama se vyjádřil poměrně jasně k antimikrobiální rezistenci. Řekl, že to není důležité jenom z hlediska zdraví zvířat, výživy, ale je to důležité také pro eh, zdraví lidí. Takže by mě potěšil informace od vás této věci. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych vám poblahopřál, pane řediteli. Myslím si, že ECDC vystupovala během tak závažné krize, jako je Ebola, spolu s výborem pro zdraví v Lucembursku, takže A musím říct, že já jsem byl zpravodajem pro přezranční hrozby pro zdraví, tak Musím říci, že před rokem jsme přijali toto rozhodnutí, kdy jsme posílili koordinaci mezi členskými státy spolu s ECDC a Evropskou komisí. Stalo se tak e, v tomto výboru. A je důležité, abychom byli trvalé v kontaktu. E, s ohledem na moji pozici zde, tomto výboru si myslím, že spolu s výborem Edvy a díky vaší práci si myslím, že jsme vybudovali něco, co funguje dobře, co je dobré. Vy jste řekl, že musíme věnovat pozornost eh, těm nejslabším článkům naší obrany. A máme celou řadu takovýchto eh, slabin. Například se můžeme podívat na Světovou zdravotnickou organizaci. Eh, v lednu generální ředitel řekl, že bylo třeba uznat závažnost epidemie a zmínil několik nedostatků během eh, zvládání krize ze strany agentury a to mělo opravdu dopad na eh, například také na ECDC a na EU, a na uh, přístup ke bole. Je zapotřebí, abychom VHO reformovali. Eh, VHO trvalo velmi dlouho, než začalo na uh, eh, bylo reagovat. A stejně tak to bylo i u jiného typu viru v roku 2009-2010. Takže je vidět, že tato světová organizace by měla vždy ukázat, jakým směrem máme jít při bojování s těmito eh, viry, ale bohužel v případě mm, takovéto bouře, jako je ebola a určitě v následujících letech eh, přijdou další bouřky, tak eh, to bohužel znamená, že nejenom, že potřebujeme být efektivnější, ale a tady navazuji na to, eh, co říkal Matias Grote, ale eh, kromě toho musíme zajistit také to, že VHO jako takové bude efektivní organizací. Pokud je o vás, máte nějaké konkrétní návrhy pro VHO, aby bylo možné zlepšit reakci mezinárodního společenství v případě takovéto krize? Nebo nějaký jiný návrh, který by mohl zlepšit například proces schvalování v případě eh, léků, které jsou uváděny na trh nově? Dále by mě zajímalo, zda existuje nějaká dohoda nebo nějaké ujednání, které by mohlo zlepšit fungování eh, Evropy v takovýchto náhlých krizových situacích. Paní Kadenbach, eh, děkuji za prezentaci. Vy jste v eh, prezentaci pracovního programu na příští období na první eh, místě jmenovala to, co už tady bylo zmíněno, že je třeba prosadit opatření, kde je Eh, různá situace v nemocnici, kde 12 lidí zemřelo na eh, odolné bakterie. Eh, v, a infekce, mm, které, kterým dochází v nemocnicích po celé Evropě. My jako Evropský parlament v našem usnesení v roku 2013 již upozorňovali na tento problém. Je celá řada programů, ale máme také další, dalšího tichého e, zabijáka v nemocnicách, e, kdy e, máme máme stále více investic, infekcí v nemocnicích v 13 členských zemích. Tam se to sleduje. Stalo se něco v té věci, pak se hovoří o 27 Mm, tisících eh, mrtvých ročně v Evropě, pak eh, s starnoucí společností a rostoucím používání antibiotik máme velký potenciál pro tato onemocnění. Takže moje prozba, co se mm, předpokládá, jak vypadá tedy eh, postoj ECDC vůči nemocnicím a infekcím související s terapií, především CD pan Pedicini. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane řediteli, za to, že eh, jste přišel mezi nás mm, na naši rozpravu. Já si myslím, že témata v otázce například antimikrobiální rezistence vůči eh, antibiotikům, to je důležité téma, ale důležité téma je také bezpečnost eh, pacientů ve zdravotnictví. Já mám na starosti jako zpravodaj zprávu z vlastní iniciativy tomuto tématu a měl jsem příležitost se setkat a ocenit práci ECDC právě v oblasti bezpečnosti pacientů a zejména v oblasti eh, monitorování infekcí. 8 až 12 pacientů, kteří jsou v nemocnici, je zasaženo Eh, těmito problémy. A studie a doporučení jdou tedy správným směrem, doporučení komise, protože zdůrazňují potřebu informovat, vzdělávat eh, jak pacienty, tak pracovníky nemocnice. Ale pak je tady ještě další faktor, který má výrazný eh, vliv na ty incidenty v nemocnicích. A jde o interference mm, interference s profesionály. Často jde o politická jmenování různých osobností v nemocnici a to má potom dopad na bezpečnost pacientů v nemocnici. Pokud jde o nějakou nešťastnou událost, je to něco jiného, ale pokud lékař udělá chybu, protože nemá dostatečné profesní znalosti, ale byl na danou pozici jmenován z nějakých politických důvodů, ale není proto dostatečně zkušený, tak to je už opravdu problém. Jde tedy o škody způsobené eh, eh, pacientům. Mě by zajímalo, zda ECDC vyhodnotilo eh, tyto aspekty incidentů, které jsou způsobeny ve zdravotnictví. Děkuji. Předtím, než eh, předám slovo řediteli ECDC, aby zodpověděl otázky panu Sprengerovi, tak eh, prosím pana profesora Malioriho a profesora Šereze, aby se také vyjádřili. Prosím. Αρχικά να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Děkuji za e, důvěru, kterou jste ve mě vložili. Já jsem e, členkou e, řídícího orgánu, tedy Managing Board ECDC a je to už řadu let. Děkuji vám za tuto důvěru chtěl bych říci, že eh, během několika měsíců budeme mít eh, druhé hm, posouzení eh, nařízení o tomto centru a hm, tam bude možno se seznámit se všemi kroky, které jsme dosud poskytli, tedy učinili. A bude to setkání všech, to znamená zástupců členských zemí komise a také Evropského parlamentu. Bude to posouzení externí, eh, to znamená, že budete moci se sami přesvědčit o té důležité roli, eh, jakou se hráváme v Evropské unii. Také bych chtěl eh, vyjádřit chtěla vyjádřit souhlas s tím, eh, že eh, tady dnes byla řeč taky o ebole a také o tom, jak Evropská unie může posílit své systémy na zvládání tohoto eh, rizika. Je to riziko přeshraniční, čili netýká se jenom evropských občanů. Otázka je, jak pomoci také občany jiných zemí, které prostě nemají schopnost své vlastní občany takto chránit. Eh, děkuji vám. Děkuji, paní profesor, pane profesore. Děkuji, pane předsedo. Podobně jako eh, tady paní kolegyně i já, eh, zde pracuji už deset let a je to pro nás velká čest. Eh, nemám eh, příliš mnoho, eh, co bych dodal k tomu, co řekl pan ředitel, k činnostem a reakcím na situaci, situace v různých zemích. Já eh, podobně jako paní kolegyně eh, jsem velice ráda, že na tomto můžeme pracovat a také se eh, jsem rád, že tedy podáváme tyto zprávy a chtěl bych podě- chtěl bych poděkovat zejména paní Konečné, naší mluvčí v parlamentu a člence říct orgánu a také paní Kalenbach, eh, která se zabývala antibiotickou rezistencí. To všechno je pro nás více, eh, velice vítané. Já osobně se v příštím období chci zaměřovat se na, na vyhodnocení a mm, na identifikaci přidané hodnoty a legislativu, eh, zejména směrnici o přeshraničních zdravotních rizicích, Eh, což znamená jakousi novou konstelaci v souhře partnerů, komise, další institucí VHO a nás ECDC. Eh, můžeme svou práci zložit mnoha pozitivní příklady. No a hlavně se chci zabývat tím, jak překonat finanční omezení a také se budu zabývat naším pracovním programem, což na příkladech vysvětlil náš eh, ředitel. Eh, třeba eh, kolik lidí je třeba velice prušně uvolnit, tak jako v případě té eboli to je specifický, specifická výzva. A také samozřejmě činnost eh, ohledně té BC, kteří jsem stál klostridium enterovirem a tady určitě eh, budou třeba určité informace od ECDC a bude to mít také vliv na utváření našeho pracovního programu. Děkuji vám a teď eh, dávám panu výkonnému řediteli ECDC závěrečné slovo. Nevím, jestli máme dost času. Já každopádně vám poskytnu písemnou otázku, písemnou odpověď na vaše otázky. Především chci poděkovat eh, paní Konečné, naší nové styčné důstojnici a eh, já opravdu obdivuji její aktivitu a odhodlání. Pokud eh, existují politické dohody, Eh, že tedy Evropská unie by chtěla eh, podporovat třeba eh, Gruzii, Moldavsko, Ukrajinu, tak to potom znamená, že my jako ECDC bychom v tom měli takovou roli, nejenom, že bychom s nimi pořádali schůzy, ale také bychom jim museli poskytovat opravdu matatelnou pomoc, což si vyžaduje zdroje a peníze. A to skutečně je třeba, je to velmi důležitá věc. Otázka eh, rozpočtu a měn, eh, to je velmi složité, ale máte samozřejmě pravdu v tom, že kupní síla eh, našeho evropského rozpočtu poklesla, zatímco poptávka roste. Ebola eh, to bylo velmi náročné a nedostali jsme na ně žádné peníze navíc. Pan Grote má pravdu v tom, že eh, my máme eh, harmonogram, to je takzvaný víceletý pracovní program, neboli SMEP, na období 2014 až 2020. My konzultujeme členské země eh, prostřednictvím management board a dále prostřednictvím kontaktních osob eh, také členské země a evropské instituce. A samozřejmě to je cesta, eh, kde uvítáme vaše podněty na rok 2016. Úzce spolupracujeme s EMA, máme mnoho společných témat. Třeba eh, celá ta oblast očkování. Eh, tam je hodně eh, vnímána z hlediska farmaceutického průmyslu, ale také z hlediska zdravotnictví a zdraví. Proto tedy úzce spolupracujeme v oblasti vakcinace proti ebole a máme společné projekty, jako je IMI, to jsou ty eh, potom tedy ten pokročilý projekt a tak dále a zde eh, spolupráce funguje velmi dobře. Ráda bych chtěla poděkovat paní Pirek. Tuberkulóze věnujeme velkou pozornost. Eh, tady jsou vlastně dvě fáze. Eh, ona se může velice rozšířit v některých zemích. Myslím, že eh, není eh, tajemstvím, že je to Rumunsko, Bulharsko a pobaltské země. Ale také řádí ve velkých městech, jako je Londýn, Řím, Rotterdam a další. Čili to bude dvojí strategie. Já jsem zmínil také Lotyšsko a jsme velice rádi, že v Lotyšsku se uskuteční setkání na vysoké úrovni, myslím, že 30. března. ECDC se bude účastnit, myslím, že komisař tam tady také bude a budeme eh, podporovat eh, plány komise. Čili my skutečně tuberkulóze věnujeme velkou pozornost. EMA, eh, hovořili jste o Spojených státech, máme eh, řadu společných iniciativ a eh, snažíme se v současné době dohodnout na naším plánu. Důležité je také zdraví zvířat, protože víme, že eh, velká spotřeba v oblasti tedy té zvířecí se promítne do oblasti lidské. Eh, máme zde přístup zvaný jedno zdraví a úzce spolupracujeme s agenturou EFSA a co se, co se týče mládeže. Dále tedy eh, ve veterinární oblasti spolupracujeme úzce s EMA a eh, v těchto chvílích už se pomalu pracuje na vydání společné zprávě o rezistenci eh, eh, vůči potravinovým bakteriím. Důležitou roli hrajeme při koordinaci reakce na ebolu. Eh, měli jsme dobré kontakty s ECO, ale je to něco, co je třeba do budoucna dále projednávat. Paní paňo, VHO je pro nás velmi důležitá. Já eh, bych nechtěl dávat žádná doporučení. Já uvedu vám jeden příklad. My jsme v každodenním kontaktu s našimi terénními pracovníky a eh, musíme eh, říct, řekněme, že máte laboratoř, do té laboratoře to je den cesty Ovšem nemáte, máte sice auto, ale nemáte benzín. Co s tím? Nebo e, leží mezi vámi a laboratoří oblast, kde řádí povstání. Čili to je věc, e, kterou, se kterou si neporadí samotná zdravotnická organizace a proto máme tady iniciativu OSN, čili tady je třeba e, důkladně zvažovat a vyhodnocovat, eh, co je všecko třeba v případě propuknutí eh, epidemii. Co se týče eboli, tak začíná to vypadat dobře, ale zatím máme vyhráno, protože ve velmi odlehlých oblastech ebola nadále pokračuje. A eh, E, také pokud se týče Neštovic, vždycky musíte najít ten poslední případ, ale protože od každého dalšího, od každého e, se můžou e, nakazit další a další. No, čili je to velmi obtížné. Paní Kalemba Tady eh, máme zejména obtížné, obtížnou situaci s oblasti Sirium difficile. A co my s tím děláme? My se snažíme produkovat eh, protokoly, které nám pomohou detekovat vypuknutí epidemii. Ehm, prověřujeme, jestli je možné začít školit nemocniční personál a tedy nižší zdravotnický personál. Ovšem, jestliže je někde infekce a ví se o tom, tak to znamená, že tam mají aspoň nějaký systém sledování. Ovšem máme taky nemocnice, kde se neví, co tam je. Čili je třeba mít eh, opravdu kvalitní systémy dohledové, dozorové a já jsem vždycky zastáncem takovýchto věcí. Samozřejmě je třeba eh, to metodicky, ale je zapotřebí také peněz. Co se týče otázky pana Peričinyho, nemám žádné informace o speciálních eh, výborech eh, týkajících se eh, infekcí v nemocnicích. Já vždycky navštěvuji nějakou zemi jednou za měsíc a vždycky chci navštívit přitom nějakou nemocnici, Eh, většinou eh, je to eh, velmi impresivní, možná, že mě ukazují jenom to, co ukázat chtějí, ale příští týden, až budu zase v nemocnici, tak možná se zaměřím trošku víc na to, o čem jste hovořila. Nicméně důležité je, abychom měli orgán, který se tomu věnuje. Tak já myslím, že ve stručnosti jsem to řekl. Eh, nevím, jestli jsou eh, další otázky. Eh, ne, děkujeme. Myslím, že musíme tady skončit, poněvadž už nám tedy došel čas, kdy máme právo na tlumočení. A to znamená, že teď je čas na to, abychom přerušili zasedání a uvidíme se dnes odpoledne. Děkuji a uvidíme se.